So, well, good afternoon, everybody. Dobrý den, všechny vítám v Bruselu. Vítám vás na naší poslední schůzce roku 2012. Nejprve chci poblahopřát k narozeninám zde kolegovi. Přejeme šťastné narozeniny. Co se týče sdělení předsedy, nejprve k pořadu jednání. Asi už jste to, se to dozvěděli, ale to je pro naše posluchače po internetu, které vítám. Koordinátoři se eh, rozhodli odložit hlasování o zprávě paní eh, Turinen ze dvou důvodů. Za prvé, protože zpravodajové a stínoví zpravodajové potřebují ještě více času, aby docílili dobrých kompromisů. Já proti tomu nic nemám. A co ještě důležité, hlavní výbor také odložil své hlasování, takže eh, nespůsobíme žádné spoždění a zvýšíme kvalitu našeho návrhu. Proto tedy tato zpráva není na našem pořadu jednání. My dnes odpoledne abychom dobře využili svůj čas. Budeme eh, hlasovat o zprávě pana Ramona o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kterou má na starosti výbor kultury. Také budeme hovořit o zprávě pana Švába o politice hospodářské soutěže a o eh, politice eh, vnitřního trhu. To bude ve tři čtvrtě na pět dnes odpoledne. Žádám vás tedy nyní o schválení takto pozměněného pořadu jednání. Dobře, děkuji vám. A teď k dalším bodům. Já vám to ještě připomenu na konci. Chci říci, že členové výboru se budou fotografovat zítra před hlavním zasedáním pro Eh, hlasování. Bude to v 9 hodin ráno. Chceme mít eh, fotografii celého našeho výboru a před, tebou, před sebou také máte kopii našeho nového věstníku. Jak vidíte, ten je stále více zaměřen na naši práci a toto je eh, také příležitost poblahopřát redaktorovi tohoto věstníku k narozeninám dáváme tam eh, informace o pořadu jednání výboru, o diskusích v rámci trialogu, takže kdokoliv, kdo se podívá na internet, může také eh, získat informace o postupu těchto jednání. Jsem velice rád, že od posledního zasedání se nám podařilo dospět k dohodě s radou eh, o postupu ADR-ODR a Nevím, jestli jste viděli eh, dopis, který jsme dostali. Já jsem dostal oficiálně dopis od rady, takhle ten dopis vypadá. A k tomu je přiložena dohodnutá pozice a rada podporuje, že kdyby Evropský parlament tuto pozici schválil v prvním čtení, že rada tuto pozici eh, schválí také a bude konat tak, jako kdyby byla schválena už. Všichni ale budete mít příležitost zítra toto oficiálně schválil. Já už jsem hovořil s panem Gregem, eh, hlavním zpravodajem a stínovými zpravodaji, který, kteří to zítra oficiálně schválí a potom v únoru to půjde na plenárku na zcela oficiální schválení. To je tady vlastně druhý eh, právní předpis, který se týká vnitřního trhu a zítra také budeme mít eh, důležitou debatu s panem Kreutzmannem o prosazování cel a e, IPR. A e, ve středu ráno proběhne trialog a tím se nám podaří letos završit velice důležité téma. To jsem velice rád. A teď postoupíme ke zprávě pana Baltasareho a ještě předtím vás chci informovat, že paní komisařka Redingová mě požádala o schůzku. Mám příležitost pouze dnes, mám čas pouze dnes ve tři čtvrtě na čtyři a Hans-Peter Mayer souhlasil, že před e, čtvrt na pět e, převezme e, křeslo moderátora a bude za mě v této funkci pracovat. Oblast cel. Jak víte, Eh, ten <clears throat> program, eh, program pro oblast cel byl eh, rozdělen na program Fiscalis a program SWEEP, program CLO. Pan Baltasar již předal zprávu, máme stínového zpravodaje a ještě dalšího stínového zpravodaje. Máme tady celkem dva a já teď dám slovo kolegovi Baltasárovi, potom dám slovo stínovým zpravodajům. Potom uh, uvidíme, jak vlastně postupujeme ku, pří, uh, ku předu. Máme tady také pana Daskalu, který vede uh, jednotku na uh, DG uh, CLA, který uh, se také vyjádří k, k tématu. To breve. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný a to sice po velmi podrobném přeskoupání zhruba těch 40 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k tomuto návrhu zprávy, považuji za důležité vypracovat tři kompromisní pozměňovací návrhy. Budou se týkat přibližně 20 návrhů, do toho tady spadne těch 20 návrhů a těch následující, ty zbývající odhlasujeme jednotlivě. Já se hla, eh, stavím ke všem pozměňovacím návrhům kladně, ovšem s výjimkou těch návrhů, a to jsem ji sdělil na předchozí schůzi, e, to sice návrhy, které předkládá kolegyně Patricia van de Kamen, která chce vyjmout z z programu země, které jsou kandidátské, hypotetické kandidáty a tzv. přistupující země. Kompromisy pokrývají článek 5, což je jednak obecný cíl programu, dále článek 6, což jsou specifické cíle programu a dále nový článek 6, 6a, což jsou operativní cíle, operační cíle programu. E, problémem tady nebyla š ani tak obsah, protože co se týče obsahu, tak tady nebyly nějaké rozpory, protože se jednalo prostě o to, abychom dali nový legislativní rámec té nové úpravě. Čili já se domnívám, že mm, v zásadě bychom neměli tady mít nějaké větší problémy. Já jsem zde plně k dispozici, abych si vyslechl nějaké závěrečné vyjádření stínových zpravodajů našeho výboru. Předem vám za to děkuji. Také děkuji všem za jejich příspěvky, které obohatily tuto zprávu. Děkuji vám. Uh, thank you very much indeed. Děkuji. Pan Koporát. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já tímto děkuji kolegovi Baldasaremu za vynikající práci. Kompromisní návrhy, které nám navrhuje, jsou návrhy, k ním se můžeme připojit. Jak již řekl pan kolega, v zásadě eh, jsme zde zohlednili ty hlavní věcné aspekty, mm, upravovali jsme v podstatě jenom tu formu, která ale samozřejmě také není nic eh, zcela jednoduchého. Předpokládám, že jsme dospěli k věcem, u nichž můžeme nalézt konsensus. Jsou zde některé nové prvky do budoucna, zejména s ohledem na to, že komise následně tedy odsouhlasila, že rozdělíme ten program Fiscalis od programu CLO e, dále také zařazení mezi přípustné e, akce, e, podpora technické kapacity, podpora informatiky, informačních technologií. Čili já se domnívám, že mm, jsou tady tedy některé nové prvky. A konečně ještě chtěl bych zdůraznit jednu věc, jeden problém, který tady zůstává, ale který není v našich rukou a je to něco, čemu se musíme hodně věnovat, protože ty zdroje vyčleněné na tento program na konci rozpráv o víceletém finanční rámci by měly být navýšeny. My doufáme, že se nám podaří dosáhnout k úspěšného řešení Eh, a samozřejmě bylo by nešťastné, kdybychom my něco prosadili a následně nám k tomu chyběly příslušné zdroje. Mm, čili to nezávisí úplně na nás, ale my opravdu doufáme, že se to podaří dotáhnout do úspěšného konce, tak, aby to bylo realizovatelné a abychom měli k dispozici potřebné zdroje, abychom mohli tyto programy realizovat. Mm, závěrem ještě jednou děkuji Rafaelovi a děkuji všem ostatním kolegům, kteří se účastnili této rozpravy. Thank you very much. Děkuji. Pan Šmit. Děkuji, pane <clears throat> předsedo, a děkuji také zpravodaji panu Baltasaremu. I když toto není nejatraktivnější bod na našem pořadu jednání, je velice důležitý, zvláště teď, kdy potřebujeme veškeré příjmy. Jsem rád, že se podařilo dosáhnout kvalitních kompromisů. S tím nemám problém. To jediné a snad se také podaří dosáhnout kompromisu i v tomto směru. Myslím, že bychom neměli do evropského financování eh, zařazovat i vybavení jako skenery a laboratorní přístroje. na tyto potřeby můžeme najít zdroje jinde. Měli bychom se spíše zaměřit na to, abychom všechny získali proto, aby výpočetní systémy všude v Evropě fungovaly. Všichni víme, že to je to nejdůležitější pro budoucnost. To je tedy asi to jediné. Myslím, že bychom neměli financovat nic jiného než vše, co se přímo týká odvětví výpočetní techniky. To je vše ode mě. Chce se ujmout slova nějaký, některý z dalších poslanců, než dám slovo komisi? Má někdo zájem o slovo? Ne? V tom případě pan Daskalu seznamte nás se svým názorem na tento program a vítám vás ve vašem výbor, v našem výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Baldazaremu a stínovým zpravodajům za tuto verzi. Já jsem ji získal příliš pozdě na to, abych si ji mohl přečíst, takže jen několik slov o průběhu práce na radě. My jsme dospěli k dohodě, a verze, kterou eh, původně navrhal, eh, navrhla komise, je schválena pouze s drobnými technickými změnami. Takže cíle a celková orientace nařízení je taková, jaký navrhla komise. A co pro tento výbor je asi důležité, původně řada členských států žádala o to, aby se z tohoto programu financovalo vybavení. Po debatě se rozhodli že se vzdají tohoto požadavku a spíše se prostředky, než aby se prostředky programu eh, využily takto, tak eh, vlastně je tam eh, takové stanovisko, že Rada doporučuje komisi, aby uvažovala o získání prostředků na technické prostředky další generace podle studie, která vznikne v roce 2015 a 18. A, a je tam tedy uvedeno, že ty technické prostředky by se měly financovat z jiných zdrojů než z programu e, Evropa 2020 nebo, nebo CLO 2020. A to je asi vše ode mě, pane předsedo. Uh, Děkuji vám. Pane Baldesare, chcete se k tomu ještě dále vyjádřit? Myslím, že máte uh, dokument k dispozici. Kompromisní návrhy uh, byly vytištěny a je to připojeno k uh, hlasovacímu seznamu. Stínoví zpravodajové je určitě mají a myslím, že i ostatním byly rozdány kopie. Pokud eh, oni máte zájem, určitě byste je měli mít k dispozici. Doufám, že komise dokument má. Pane Balestere, chcete se k tomu vyjádřit? Chcete zareagovat na to, co říkala komise a vaši kolegové? A můžete se také vyjádřit k hlasování, které proběhne zítra odpoledne. Ano, tak eh, já se domnívám, že v zásadě už není co k tomu dodat. Já děkuji za vyjádřená stanoviska, děkuji za ty kladné postoje a doufám, že se nám podaří dořešit tu poslední věc týkající se financování infrastruktury. Ale v zásadě jsme se tady na těch hlavních věcech shodli a já myslím, že zítra při hlasování snad nebude žádný problém. Děkuji. Good. Okay, well... Dobře, tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Nyní bychom mohli přistoupit k dalšímu bodu, ale zpravodajka paní Konstanc Legrip tady zatím ještě není, takže uvidíme. Chtěl jsem si to pouze ověřit. Je tady pan Graf a zastupce komise? Ne. Dobře, takže v tom případě si myslím, že bychom si mohli udělat kratší přestávku. A sejdeme se zde eh, ve 4.10. Pane Švábe, chcete se k tomu ještě vyjádřit? No, kdy je to Ne, pan Koferáty. Eh, já jsem chtěl požádat, jestli spíše bychom nemohli rovnou přistoupit tady ke zprávě pana poslance Švába. Is Mrs. Legrip coming, or are you speaking on her? Teď nevím, vy mluvíte jménem paní Legrip, nebo eh, ta je již na cestě? Legrip. Čili uděláme to takto. Zatelefonujeme paní Legrip, možná také kolegové z, z DG Taxud ověří, zda pan Graf už je na cestě. Ověřili jste to, ano, už se blíží, dobře. Uh, takže já, já skutečně navrhuji, dejme si teď krátkou přestávku, vychutnejme si šálek čaje, počkejme na to, až k nám dorazí paní Legrip a poté budeme pokračovat v našem jednání. I'm just here to listen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns fortfahren nach der kleinen Teepause. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Udělali jsme si přestávku na kávu. A nyní se budeme zabývat dalším bodem, který se týká přepracovaného znění celního kodexu Unie. Paní zpravodajka Konstanz Le Grib dorazila, takže jí hned předám slovo k tomu, aby mohla dokument odprezentovat. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, dnes jsme se sešli na zasedání, abychom projednali kompromisní návrh dokumentu, který jsem eh, představila stínovému zpravodaji, o kterém jsme jednali dnes. A dokument se týká přepracovaného znění celního kodexu Unie. My se zabýváme tímto dokumentem po dlouhých týdnech výměn názorů o této otázce, která je zároveň komplikovaná, komplexní a velice zajímavá. Je to komplexní téma, protože to bude mít dopad na každodenní fungování celních služeb a také na hospodářské subjekty včetně těch schválených hospodářských subjektů. To téma je zároveň velice zajímavé, protože jeho cílem je zajistit efektivní fungování celní unie, což je pilíř Evropské unie. Pouze stručně, chtěla bych připomenout kontext, v jakém se nacházíme. Současná eh, platná legislativa pochází z roku 1992 a samozřejmě od té doby došlo k velkým legislativním i technickým změnám. Evropská komise z toho důvodu před několika měsíci navrhla, že nahradíme eh, nařízení z roku 2008, takzvaný modernizovaný celní ko- kodex, eh, připr- novým zněním, připracovaným zněním, které bude lépe reagovat na tři cíle, eh, které komise zmiňovala, když prezentovala v dubnu minulého roku e, dokument. Já to chci připomenout. Jednak jde o posunutí eh, vstupu v platnost modernizovaného kodexu. Dále jde o přizpůsobení kodexu eh, Lisabonské smlouvy, k tomu se ještě vrátím. A za třetí musíme zohlednit změny, které nastaly a které se týkají bezpečnosti a také modernizace eh, informačních procesů. Pouze stručně k tomu, jak pokračuje práce v radě. Domníváme se, že je, nezby, že je naprosto nutné, aby pokračovalo prohlubování celní unie, protože celní unie je zásadním pilířem celé EU. Ministři na Radě pro konkurenceschopnost, kteří se sešli 11. Eh, prosince před několika dny, znovu zopakovali, že chtějí, aby byl tento návrh přepracovaného znění celního kodexu přijat, a to do 24. června 2013. Já jsem velice ráda, že existuje eh, na straně rady tato politická vůle. Bude se tím zabývat nově irské předsednictví, které převezme předsednictví od Kypru. A irské předsednictví bude poměrně rychle pokračovat eh, v pracích, které zahájilo současné předsednictví, tak, aby se do června 2013 podařilo dosáhnout eh, dohody, kterou nám potom představí Rada. Pokud všechny instituce dodrží lhůty, mělo by se to podařit. Pokud je o nás, o parlament, my jsme dělali vše, co bylo v našich silách, abychom pokračovali poměrně rychle a doufáme, že na jaře příštího roku bude tento dokument přijat na plenárním zasedání. Jak už jsem tedy říkala, my jsme pracovali na této otázce dlouhé týdny. Já jsem návrh dokumentu představila hned poté, co jsme se znovu sešli po letní dovolené v září. A já jsem celou, během celého procesu spolupracovala se stínovými zpravodaji tak, abychom dosáhli politického souhlasu. Politické signály, které chceme vyslat a na kterých jsme se shodli. Spravodaj Zpravodajka i spra- stínoví spravedové se stihli, eh, shodli na tom, že musíme zjednodušit fungování pro hospodářské subjekty, samozřejmě nejvíce pro ty schválené hospodářské subjekty, kterých je stále více v rámci celní unie. A tyto hospodářské subjekty musí samozřejmě čelit obtížnému ekonomickému kontextu. Dále jde nám o zajištění bezpečnosti Musíme mít eh, na paměti různé výzvy, kterým čelí celní zpráva. Dále nám jde o modernizaci existující legislativy, to samozřejmě, a také, což je další politický signál, který chceme vyslat, chceme respektovat kompetence a výsady jednotlivých eh, evropských institucí. Já mám pocit, že se nám podařilo eh, pracovat konstruktivně a transparentně a v této souvislosti bych chtěla opravdu velice poděkovat všem stínovým zpravodajům. Chci jim poděkovat za otevřenost, eh, dobrou vůli, kterou vykázali během práce. Jejich dobrá vůle a konstruktivní a transparentní práce nás provázely během uh, uplynulých týdnů a díky tomu jsem já nakonec mohla vypracovat kompromisní návrhy, které vám nyní stručně představím. Není jich zase tolik, My jsme společně se stínovými zpravodaji předkládali návrhy k velice důležitým aspektům tohoto dokumentu a nebylo nutné vypracovávat desítky a desítky kompromisních návrhů. Já se zmíním pouze o něk- několika z nich. První kompromisní návrh, o kterém chci hovořit, se týká článku 72 odstavce 4. Definuje se zde stanovení celní hodnoty. Kompromisní návrh, který chci představit, eh, je označen jako A a jeho cílem je co nejharmoničtěji sloučit eh, různé další návrhy, které byly předloženy dvěma kolegy. Konkrétně jde o návrh 84, ten předložil pan Šváb, a 97, který předložil pan Schmidt. To jsou tedy dva návrhy, které byly předloženy a obsahovaly velice užitečná upřesnění, která se týkala toho, jak se bude stanovovat celní hodnota. Takže v tomto smyslu jsem já vypracovala tedy jeden kompromisní návrh, ve kterém se doplňovaly oba předložené návrhy. Takže kompromisní návrh A, jak už jsem říkala, se týká stanovení celní hodnoty a jde nám o kompletní, přesnou a vyváženou definici tohoto konceptu. Druhý kompromisní návrh je označen jako B a ten se týká e, článku 181.3a návrhu komise a tento článek se týká podmínek eh, vydávání, povolení nebo schválení hospodářského subjektu. Tento pozměňovací návrh se také snaží sloučit do jednoho návrhu eh, obsah tří různých pozměňovacích návrhů, kteři, které předložili kolegové. Konkrétně to byl návrh 32, ten jsem vypracovala já konkrétně. A dále eh, jsou to návrhy 170 a 171 pana Šmita. Cílem těchto pozměňovacích návrhů a také mého, pozměva, mého kompromisního návrhu je eh, valorizace statusu schváleného hospodářského subjektu. Já ukočím svůj příspěvek tím, že se znovu zmíním o tom, jak důležité je, abychom eh, uznali význam tohoto statusu schváleného hospodářského subjektu. Samozřejmě si velice ráda vyslechnu příspěvky, poznámky eh, stínových zpravdajů k těmto dvěma kompromisním návrhům. Chápu, že k tomu případně někdo může mít eh, menší výhrady, konkrétně jedna politická skupina. Možná budete mít eh, něco proti konkrétnímu znění v eh, návrhu B, ale ještě jednou chci zopakovat, že hlavním cílem tohoto kompromisního návrhu B je valorizovat status schválného hospodářského subjektu. Podle mne je to velice důležitý signál, který chceme vyslat my podnikům, konkrétně malým a středním podnikům v Evropě. My jsme často zaznamenali situaci, protože všichni jsme se setkávali se schválenými hospodářskými subjekty a Zaznamenali jsme situaci, že oni nemají pocit, že by měli nějaké konkrétní výhody z tohoto, plynoucí z tohoto statusu. A to v kontextu uh, úsilí, které musí vykonat k tomu, aby si tento status získali. Já myslím, že u všech politických eh, skupin existuje vůle nějak tento koncept konkretizovat a valorizovat tak aby hospodářské subjekty opravdu mohly mít nějaké konkrétní výhody. Tento status by měl být samotnou podstatou eh, zjednodušení, o které usilujeme v celní oblasti. Nakonec ještě stručně představím dva ústní pozměňovací návrhy, které také předkládám k schválení z vaší strany. První takový menší ústní pozměňovací návrh chce Ehm, zrušit ehm, část H v návrhu 14. A to proto, že bylo nutné zajistit eh, semantickou koherentnost dokumentu a také věcnou. Podbod H návrhu 14 svěřuje komisi možnost eh, přijímat delegované akty, které by se týkaly podmínek eh, zrušení povinnosti být usazen na území Evropské unie, tedy to se týká těch eh, schválených, schválených hospodářských subjektů. Já bych chtěla v celém dokumentu vypustit odkaz na tuto možnost, to znamená zrušení povinnosti být usazen na eh, území EU. A tímto směrem se tedy ubírá můj první ústní pozměňovací návrh. Takže chci vypustit pod bod H v pozměňovacím návrhu 14. A druhý ústní návrh, ten se týká eh, článku 154 odstavce 3 nařízení. Je to, je to druhý, pozm, druhý ústní pozměňovací návrh a my se jeho prostřednictvím snažíme upřesnit eh, chvíli, kdy je schváleno nebo potvrzeno prohlášení hospodářského subjektu. Tady také usilujeme o zjednodušení v celním eh, procesu. Pane předsedo, milí kolegové, dostávám se ke konci svého příspěvku. Chtěl bych ještě zmínit eh, tu citlivou otázku delegovaných a prováděcích aktů. Já jsem se během celé té naší práce na tomto tématu obeznámila s tím, že toto téma je velice důležité. Je velmi důležité, jak budou rozděleny kompetence mezi jednotlivé eh, instituce. Jsou to kompetence vyplývající z článků 210 a 211 o fungování EU. Stínoví zpravodajové i já jsme o této otázce několikrát diskutovali a domnívám se, že je opravdu velice nutné, abychom v této souvislosti byli koherentní a abychom si stáli na svém stanovisku. Myslím si, že to ehm, z velké části sdílí členové našeho výboru a naše stanovisko spočívá v tom, že chceme podpořit výsady a pravomoci Evropského parlamentu. To je stanovisko, které jsem vyjadřovala již několikrát v rámci mého návrhu dokumentu a je to také obsaženo v různých pozměňovacích návrzích, které předkládali kolegové. Během trialogu jsme měli možnost respektive během trialogu jako budeme mít pravděpodobně možnost se tím zabývat. Trialog proběhne pravděpodobně v lednu a budou se tam řešit různé otázky, včetně této citlivé otázky o rozdělení kompetencí. Z toho důvodu se domnívám, že je důležité, abychom si byli vědomi toho, že každý musí odvést eh, určité úsilí, ale zároveň usilovat o rovnováhu a o respektování smluv. Také musíme eh, respektovat rozdělení smluv, které, rozdělení pravomocí, které smlouva přiděluje každé jednotlivé instituci. Pouze tak můžeme zlepšit eh, výkon, zlepšit konkurenceschopnost a také zajistit eh, ekonomický růst. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji, Konstance. To je opravdu náročné, samostatné téma a jsem velice rád, že se s tím zabývala tak intenzivně. Zvlášť když je to také důležité eh, kvůli Lisabonu, protože akty eh, v přenesené pravomoci ty vlastně tu situaci zcela mění. To je důležitá kapitola naše, naší odpovědnosti, kterou buď využijeme a nebo ne. Teď, než dám slovo stínovým zpravodajům, rád bych eh, pozdravil tuto Eh, jednu skupinu eh, ode mě doma. Mám tady 12 učitelů z gymnázia a jsem velice rád, že tady máme učitelky i učitele, kteří sem přijeli, aby se eh, seznámili s tím, o čem mají potom také informovat své studenty. Takže vás zde srdečně vítám z Rakouska. A teď dám slovo kolegyni Silváně ze frakce socialistů. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια, την κυρία Λεγκρίπ. Ξέρετε, Děkuji. στις εκθέσεις εδώ όταν συζητάμε. Děkuji, chci poděkovat také paní Legrip. Jistě víte, že pokaždé, když hovoříme o zprávě, začínáme tím, že poděkujeme. Takže já chci poděkovat a chtěla bych za tuto, toto úsilí opravdu, opravdu velmi poděkovat. Jsem totiž spokojená se způsobem, jakým v parlamentu pracujeme. Myslím si, že to je velice důležitá práce, která nám umožňuje dojít eh, k těm nejlepším závěrům zaměřeným na evropské občany. Zároveň tím dáváme příklad, pokud to tak mohu říci, příklad eh, v tom, jak zajišťovat lepší Evropu. Já nemám zase tolik eh, toho, co bych chtěla k dokumentu dodat, mám toho málo a to je mi potěšením. Chci se vyjádřit konkrétně k schválenému hospodářskému subjektu. Vy jste správně říkala, paní zpravodajko, že tento status schváleného hospodářského subjektu je velice důležitým tématem. A z tohoto důvodu bychom chtěli, aby schválený hospodářský subjekt měl zjednodušenou situaci. My tady nabízíme poměrně významné zjednodušení a z toho důvodu bychom zároveň chtěli mít možnost těmto schváleným hospodářským subjektům důvěřovat. Na závěr chci říci, že kritéria, na jejíž základě se bude udělovat tento status schváleného hospodářského subjektu, Tedy tato kritéria musí být samotným eh, centrem celního kodexu. Nepodařilo se mi úplně pochopit, proč by přepracování těchto kritérií mělo spadat do kompetencí Evropské komise. To byly komentáře, které jsem chtěla zmínit k této otázce. Samozřejmě budeme se zabývat eh, dalšími, respektive komise se bude zabývat dalšími aspekty, které souvisí s tímto statusem, nicméně samotná kritéria by měla být vypracována naprosto jasně a pokud je u tuto otázku, budeme předkládat ústní pozměňovací návrh. Chci uzavřít svůj příspěvek tím, že znovu poděkuji, děkuji paní zpravodajce za to, že se ujala této otázky za to, že přijala fakt, že schválené hospodářské subjekty mohou být usazeny mimo území Evropské unie. Ještě jednou děkuji za slovo, děkuji znovu paní zpravodajce a doufám, že i v budoucnu bude naše úsilí plodné. Děkuji, teď dám slovo zástupci liberálu kolega Ole Schmidt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajce paní Legry myslím, že odvedla dobrou práci, byla velice ambiciozní a to je velmi náročné. Ona do toho šla celou svou duší, možná snad můžeme i celým srdcem. A já věřím, že se nám podařilo dosáhnout spravedlivých kompromisů. Pro mě určitě není problém tyto kompromisy podpořit. Pomažuji ty kompromisy za dobře vyvážené. Jediná věc, kde mám ještě určité pochybnosti, je návrh předsednictví vyškrtnout ten požadavek na dočasný sklad v rámci řízení, což je článek 134. Pokud by toto mělo být přínosné pro evropské podniky, tak já se k tomu stavím váhavě. Opravdu si nejsem jistý. Myslím, že by také vyžadovalo příliš eh, velkou snahu o výklad, jaké celní prohlášení předložit a podobně. Takže, jak říkám, mám tady určité pochybnosti a nevím, zda toto je to nejlepší řešení. Konečně, ehm, já také chci být velice stručný, takže ještě bych chtěl říct, že se domnívám, že pravidla pro nepreferenční původ jsou velmi důležité pro evropské celní postupy. Takže se mi úplně nezdá, když se tady něco takového objevuje. Protože možná jsou zatím nějaké skryté zájmy. Nevím. Čili myslím, že tento legislativní návrh by měl přinést jasná pravidla, jasná, jasné definice. Děkuji. Děkuji, pane předsedu, děkuji, paní Legrit. Děkuji a není Hajdarile za Zelené, děkuji. Já také budu stručná. Děkuji eh, zpravodajce a velice od srdce, protože právě v, tomto obl- v této oblasti už jsme všichni viděli, kolik různých lobbystů, kolik různých zájmů existuje v této oblasti. A já musím dosvědčit, že jste opravdu dosáhla dobrého vyváženého kompromisu. Myslím, že všichni by se s tím měli smířit a za to děkuji, protože to je ta nejdůležitější úloha zpravodajky a roz, dosáhnout vyváženosti. To se vám podařilo. My podporujeme návrhy na kompromisy, podporujeme i nové návrhy, které jste rozeslala, to znamená ty nové kompromisní návrhy, ty tady podporujeme a ale i já se domnívám a pan Schmidt má pravdu, že je potřeba klást důraz na to, jak to bude probíhat v této oblasti s tím nepreferenčním původem. To je velice citlivá záležitost, zatím se často skrývá řada věcí a o tom, eh, což není úplně zřejmé hned na první pohled. Ano, děkuji a za EKR pan Bielan, Adam Bělan, děkuji. Děkuji bardzo, pane předsedající. Já rovněž začne od poděkování dla paní poseu. E, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte i mě nejprve poděkovat paní Legriv za vynikající odvedenou práci na této zprávě. Také já budu velmi stručný, protože většina těch věcí byla odsouhlasena v rámci setkání stínových zpravodajů, v rámci e-mailové korespondence. Máme tady tedy dva kompromisní návrhy. Kompromis A k článku 62 odstavec 4, co se týče stanovení té celní hodnoty. A dále kompromis B, který se týkal článku 181 od odstavec 2. Co se týče toho kompromisu A, tak já myslím, že ten text tady bude lepší pro podniky a my to podporujeme. Co se týče kompromisu B, tak moje Frakce se domnívá, že to je dobrý návrh, nicméně my jsme navrhovali, aby tam byla vyškrtnuta ta závěrečná slova shall require no further controls, protože se domníváme, že tyto formulace by mohly vést ke zbytečný problému s výkladem tohoto článku, což by byla škoda, nebo respektive je škoda, že to, co jsme navrhovali, nebylo vzato potaz. Čili z tohoto důvodu my nemůžeme tento druhý kompromis plně podpořit a zdržíme se hlasování. Nicméně eh, tu 171 pana Šmita plně podpoříme, považujeme to za důležité. Co se týče ústního návrhu číslo dvě tak tady jsem paní zpravodajce poslal svůj návrh na drobnou změnu a čekám ještě na její odpověď, jak na to zareaguje, čili doufáme, že náš návrh bude zohledněn. A ještě jednou děkuji za dobrou zprávu. Spolupráce děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Za GUE tady nikdo není a za EFD se někdo hlásil, ale nikdo tady není. Takže teď hned komise a dám slovo panu Celinskému řediteli. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, já nechci opakovat, zde ji zaznělo, ale i já nejprve bych rád využil této příležitosti a poděkoval paní Legrip a kolegům z Evropského parlamentu za vynikající práci. Nemohu říct, že jsme se na všem shodli, respektive nemohu to říci, protože k tomu potřebují schválení celého kolegia a předsedy Evropské komise. Nicméně mohu říci, že uvažujeme stejným způsobem. Možná ne ve všech věcech, takže to bude samozřejmě předmětem trialogu. Nicméně snad mohu říci, že souhlasíme, nebo respektive nemám povolení k tomu, abych řekl, že souhlasíme, ale snad mohu alespoň říci, že uvažujeme stejným směrem, stejným způsobem. My eh, vyjádříme naše stanovisko další eh, složkám a předsedové Evropské komise, takže ještě jednou děkuji, děkuji mnohokrát. So for za radu tady není nikdo a proto dám slovo znovu paní zpravodajce, aby se třeba vyjádřila ještě k tomu, co zde doposud zaznělo. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla ještě jednou znovu srdečně poděkovat. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří mě provázeli během celého toho procesu a děkuji jim také za odvedenou práci. Ta byla stimulující a zároveň povzbudivá. Odráží se to um, také v komentářích, které zazněly a já tedy ještě jednou všem děkuji. Je pravda, že jsem udělala chybu v tom, že jsem eh, tady nezmínila předpisy, které se týkají původu. Toto je otázka, která je obsažena v základním textu, alespoň se domnívám, že tomu tak je. A na toto téma máme na stole několik různých verzí. Já navrhuji jednu definici v pozměňovacím návrhu 19, tedy mého eh, návrhu zprávy. Máme tady tedy definici tohoto eh, aspektu je to definice, kterou jsme převzali od VTO. A je to tedy věc, která už má jakousi eh, legitimitu a je to uznávaná definice. Nicméně uznávám, že existuje několik různých verzí, které se mohou mírně lišit které se nám předkládají a já chci ještě jednou zopakovat, že když jsem vytvářela já svoji definici eh, předpisů o původu, chtěla jsem se co nejvíce držet platných textů, které jsou uznávány v mezinárodním kontextu v rámci VTO. To jsem považovala za důležité. Děkuji vám. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. A tím jsme uzavřeli eh, tento bod, další původní bod je odložen, to je uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. A ten následující bod 1645 tady není, takže teď budeme pokračovat výroční zprávou o politice hospodářské soutěže. Zpravodaj je pan Šváb a má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velikou eh, ctí, že mohu eh, pracovat, mluvit za vašeho předsednictví. Je to pouze stanovisko, není to bohužel zpráva a proto mohu být dost stručný. Nejprve chci výslovně říci, že mnohé příspěvky od kolegů eh, toto stanovisko jako vždy velice vylepšili a před Vánoci mohu otevřeně říci, že ani pro tento výbor není snadné eh, přicházet s novými podněty eh, na téma ochrana spotřebitele a hospodářské soutěže. My jsme se pokusili zaměřit na některé důležité body, snad se to dobře podařilo. Chci krátce pohovořit o dvou eh, aspektech. Za prvé o tom, v, jakém, v jaké formě se má vlastně vlastně eh, řešit situace dvou velkých hospodářských subjektů, které fungují v Evropě, jsou to americké hospodářské subjekty. Je celá řada kolegů, které si přejí, eh, aby eh, vlastně v tomto stanovisku se nehovořilo o specifických hospodářských subjektech, tomu rozumím a mohu souhlasit s tím, že nebudu v tom stanovisku jmenovat ty podniky TNT a UPS a jejich plánovanou fúzi, že jenom uvedu, že e, vlastně e, budeme akceptovat e, tuto fúzi pouze, když se nám za oceánem dostane stejného nakládání, to znamená otevření Eh, trhu. Doposud to tak není. Velká, velké německé, velké evropské podniky v USA eh, vlastně jim stěžován přístup na trh, zatímco v Evropě jsou nové a nové eh, tedy subjekty z USA činné, takže není žádné, žádný důvod pro uzavírání amerického trhu evropským subjektům a když Když ale eh, dojde k převzetí z Evropy velkých amerických podniků, bylo by správné, aby evropské subjekty potom měly právo na ten americký trh. A s, s kolegou Habrhamem se nám podařilo najít dobrý kompromis. A to druhé je návrh kolegy Jean-Pierre Odyho. Kolegy si velmi vážím, ale ten jeho návrh, tomu jsem úplně neporozuměl a proto jsem musel uvést, že ten návrh za těchto podmínek a v tomto znění nedoporučuji k přijetí. Je možné o tom ještě debatovat, o tom obsahu. Jsem také eh, vděčen eh, kolegovi Koferaty, který se vyjadřuje k tématu eh, zpráva vnitřního trhu. Velice rychle se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Jedná se, jedná se, jedná se o to, že Eh, spotřebitelům škodí, že nejsou k dispozici eh, účinné prostředky na náhradu škody. A to je kompromis, který, který jsem vypracoval eh, s kolegou Koferatym, to znamená kompromis v tomto směru a veškeré další aspekty tohoto stanoviska by měly posloužit jako e, podněty pro plodnou výměnu s účastn- se zúčastněnými aktéry. Na tom pracujeme a děkuji všem za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo, a také e, děkuji kolegovi, tedy šéfovi e, této jednotky, který dnes slaví narozeniny. Děkuji, to už bylo zmíněno na počátku. Pan Cegler má dnes narozeniny a je velice dobré mu také ještě jednou pogratulovat. Děkuji za tu zprávu a teď dám slovo panu Koferatimu stínovému zpravodaji. Grazie. Děkuji. A děkuji zejména pana kolegovi Švébo, Švábovi za e, jeho vstřícný přístup. A stejně tak děkuji ostatním stínovým zpravodajům. Kompromisní návrhy jsou uspokojivé, jsou výsledkem hledání společného názoru a co nejvhodnější formulace pro to, abychom zajistili, že se do toho promítnou naše společné myšlenky. Takže já se domnívám, nebo respektive za celou naší frakci se domnívám, že jsme dosáhli eh, výsledku, k němuž se můžeme připojit. Sice tady zůstává otevřený ještě jeden malý problém, ale to už vyřeší snad komise, a to sice možnost kolektivní žaloby, která se kolegům z frakce EPP nelíbí. Nicméně to se ještě bude muset dořešit. Každopádně to je něco, o čem budeme hlasovat formou odděleného hlasování ale jinak, kromě tohoto bodu, jsme dosáhli dobrého řešení a já jsem s ním spokojen. Ja, vielen Dank. Das... Děkuji, to zní všechno velmi optimisticky, panuje tady víceméně schoda. A ze všech ostatních eh, stínových zpravodajů jsem tady nikoho neobjevil, nikdo tady není eh, na toto téma ani za komisi. Takže tím můžeme uzavřít debatu k tomuto bodu hned teď, nebo přece jenom, promiňte, já nechci zdržovat rychlý průběh věcí, ale možná, že by bylo velice dobré, kdyby se eh, vyjádřil k tomu, co řekl kolega Koferaty, s ním rád spolupracuji vždycky velice užitečně na téma eh, hromadných žalob já bych eh, rád vysvětlil, že Frakce EPP není obecně proti žalobám na náhradu škody ze strany spotřebitelů. My jsme jenom velice zdrženliví, a to jsme tradičně, co se týče otázky, jak takový systém má vypadat. Evropská komise v březnu, myslím, podá návrh k individuálnímu soukromému prosazování. My na tom budeme také konstruktivně spolupracovat, ale chceme zabránit tomu, aby vznikl nějaký nesprávný dojem, aby e, všechny průmyslové obory v Evropě byly zaplavovány hromadnými žalobami po americkém vzoru. Takže toto a pouze toto je e, důvod, proč se stavíme poněkud rezervovaněji e, k té otázce těch kolektivních žalob. Tolik tedy ještě ode mě k té debatě. Děkuji. Možná bys mohl říci tady ještě něco závěrem, protože v mezidobí přišel ještě další kolega, ehm, kolega Charcemarská Kis. Eh, děkuji, děkuji zpravodaji. Jsem velice rád, že jako výbor víceméně zastáváme společnou linii. Také jsme viděli málo pozměňovacích návrhů, 22 to není tolik. Většinu z nich eh, lze podpořit. Trošku potíží máme některé, eh, některé tedy eh, námitky, to znamená ty kolektivní žaloby, k tomu není potřeba nic dál říkat, to už si právě řekl a já si také myslím, že důležité aspekty logistiky a služeb, to jsme také tam pojali, to byl bod 8, je potřeba to tam jasně uvést a také podržet. Ten sektor logistiky eh, v minulých letech jsme poněkud zanedbali a měli bychom, měli bychom eh, evropské podniky posílit v tomto směru. Potom návrh 8, tam jde o trh s energetikou. Ten je potřeba již konečně dokončit. To je potřeba důrazněji vyžadovat, právě protože pan Šváb patří k té straně a je tedy ze spolkového Němec, spolkové země Německa, kde to není úplně dokončeno, jak jsem také viděl ku příkladu včera v televizi. A konečně, co se týče návrhu 11, také jej podporuji. Tam je potřeba zabránit tomu, abychom eh, způsobili a rozšíření dalších byrokratických zátěží. My bychom neměli obecně podezřívat všechny podniky a ani ty příliš velké. To je všechno, jinak bude, podpoříme ty kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji. Chceš ještě k tomu něco Hlásí se někdo další z kolegů k tomuto tématu? Ne? Dobře, tak tedy uzavírám diskusi nad tímto tématem. A my máme ještě další změnu oproti tištěnému pořadu jednání, protože teď vlastně přijde na pořad jednání bod číslo 16. Znovu je Andreas Schwab zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že se dostáváme teď k tomuto bodu, ale je docela dobře možné, že tady nebudeme mít nikoho eh, z Evropské komise, kdo by alespoň mohl naslouchat naší debatě. Nevím, jestli byste tady na toto téma, dobře, tak to je skvělé tom případě jsem mnohem klidnější, protože je velice důležité, aby dnes tedy proběhla ta debata i s Evropskou komisí, protože se tady podařilo dosáhnout překvapivě, překvapivě široké schody, čeho vlastně chceme dosáhnout tou zprávou o vnitřním trhu. Chci tedy říci, že v Německu vždy vysvětluji, že momentálně je pouze v Německu populární, aby eh, pravidla vnitřního trhu byla skutečně všude jednotně a úplně prosazována. A jsem velice rád, že jsem byl k této zprávě podpořen nejenom ze strany německých kolegů, ale ze strany všech ostatních kolegů. Ale to se může povést pouze, když Evropská komise skutečně zjistí eh, věcnou eh, skutečnost nebo věcná fakta ve všech členských státech a bude jednat. Minulý eh, týden jsme ve Štrasburku vypracovali řadu kompromisů k řadě bodů, eh, ke kterým zde už nechci mluvit, ale rád bych poukázal na čtyři eh, body, které si vyžádají hlubší pozornost, větší pozornost. Kolegové z SD a GUE chtějí, chtějí jasný Eh, odkaz na práva pracujících a chtějí v té zprávě mít více sociálních aspektů. Pra- frakce EPP se velice silně zasazuje za práva pracujících a sociální aspekty trhu, eh, vnitřního trhu eh, patří k těm základním aspektům tohoto systému který se nazývá sociálním tržním hospodářství. Ale k tomu, a chci říct i to váženému kolegovi Koferatem, že zde nejde o to měnit eh, právní předpisy, eh, i když tyto sociální aspekty i pro EPP jsou velice eh, důležité, ale při provádění těchto pravidel jde pouze o to, aby to, co bylo schváleno, demokratickým procesem v Evropském parlamentu anebo za spolurozhodování, aby toto bylo naprosto přesně provedeno. Proto si myslím, že by bylo velice škodlivé, kdybychom aspekty ekologické, sociální aspekty přičin vlastně, vlastně integrovali bez toho, aby to bylo už předtím dohodnuto. Myslím, že bychom se měli dohodnout, že sociální aspekty hrají ve vnitřním trhu důležitou úlohu, ale co se týče zprávy vnitřního trhu, tady by mělo jít při tom tématu pouze o to, jestli jeho pravidla jsou správně a úplně prováděna, anebo ne. Eh, za druhé, já rozumím tomu, že eh, socialisté chtějí eh, určité aspekty vyzdvihovat v této zprávě, ale tato zpráva se především zaměřuje na uplatňování a provádění e, těchto pravidel ve všech členských státech a nebo chyby a nedostatky v tomto uplatňování a provádění. Zde jde výlučně o strategické prosazování pravidel, které jsou relevantní nejenom pro tento výbor, ale i pro další výbory. Třetí bod je to, že GUE by stálo o kompromisy eh, k bodu eh, eh, k vodnímu bodu G a V. Já jsem s kolegou, já jsem hovořil s kolegou Guillaumem o tom, tam to nebude úplně jednoduché dosáhnout hody a kolega, kolega z Nizozemska De Jong také přišel s zvláštními zajímavými návrhy, Možná, že by bylo dobré tuto zprávu o ně ještě prohloubit. Máme tam ještě přílohu a tu přílohu o té budeme eh, mluvit ještě příští rok s komisařem Garnie a se stínovými zpravodají. Tam to bude možné ještě prohloubit. Já jsem velice rád, že dnes můžeme debatovat s kolegy na toto téma. Jde také co, o to, co může být výsledkem tohoto návrhu. Ten se nezaměřuje na jednotlivé obsahové otázky, ale na strategickou kontrolu ze strany Evropské komise, do jaké míry členské státy správně uplatňují a provádějí eh, jednotlivá pravidla pro vnitřní trh. A k tomu patří celá řada právních základů, které můžeme jako Evropané vlastně díky Lesabonské smlouvě využívat. Já ve svém návrhu jsem navrhl, abychom zvolili článek 26 odstavec 3, to je smlouva o fungování Evropské unie, že tento článek je dobrý, ale ten se týká pouze rady, která na návrh komise vlastně stanoví takové obecné požadavky a pokyny, a který zajistí eh, vyvážený pokrok ve všech oblastech. A tam tedy pod to spadá i sociální aspekt. Evropský parlament se zde podílí jako eh, zákonodárce. A tady kolega Koferaty chce ještě jeden článek o eh, vnitřním trhu a článek 114, 114 který eh, by eh, vlastně mohl eh, posloužit jako právní základ. Tak máme ještě Sixpack a tady máme stránek 121 odstavec 6 a e, v článku 121 odstavec 3 stojí, že se jedná o užší koordinaci hospodářské politiky za prvé a za druhé trvalou konvergenci ekonomických výkonů členských států, to je ten druhý bod, na zásadě e, odstavce 6. Na základě odstavce 6. Otázka je, jestli Evropská komise takový eh, návrh eh, podpoří, protože tam máme strategickou kolisi se sixpackem a tupekem, který ještě nebyl schválen. To možná není významné, ale někdo se tou otázkou musí zabývat. A druhá otázka, jestli tento právní základ pro vnitřní eh, trh vlastně se zlepší, který, o kterém se zde píše. Tolik ode mě. Já děkuji všem kolegům za Eh, četné návrhy a je důležité, abychom jako parlament během plenárního eh, hlasování vydali jasný a jednotný signál směrem ke komisi i k radě. Ano, děkuji pro toto vysvětlení. Je to opravdu důležité téma, jestli tomu dobře rozumím. Jedná se vlastně o Eh, takové mimosoudní řízení a eh, řešení sporů pro členské státy. A teď má slovo kolega Kofera. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Práce, kterou odvedl pan kolega Šváb, je velice důležitá a jedná se o práci, která byla provedena velice kvalitně. Já souhlasím s tím bodem z něhož on vychází, protože je potřeba, abychom v rámci evropského semestru dali evropským politikám ten správný rozměr a podívali se skutečně na jednotný vnitřní trh, protože to jsou témata, to jsou aspekty, které jsou vzájemně propojeny a také jsou tady určitá strukturální omezení v rámci pravidel, která zde vytváříme. Čili to je velmi důležité východisko. Jinak mám pocit, že ty kompromisy tady byly hledány s veškerou vstřícností, ale také velice s velikým odhodláním a já všem kolegům děkuji a samozřejmě děkuji zejména panu zpravodaji za jeho přístup. Já se domnívám, že hm, v této chvíli možná bych měl zareagovat na dvě věci, které tady řekl pan zpravodaj, a to sice jednak, když hovořil o sociálních právech a o právech pracujících, eh, jak jsou promítnuty do těch pozměňovacích návrhů, které tady zdůrazňoval. Já se domnívám, že to téma, které tady probíráme, se netýká jenom eh, těchto konkrétních aktérů. Já se domnívám, že obecně by se to mělo týkat všech občanů Evropské unie, co by jejich pozice spotřebitelů. Tudíž já se domnívám, že eh, řešením by zde mohlo být, že budeme odkazovat na všechny zahrnuté subjekty, tedy na všechny občany, kteří jsou pracujícími. Já se tady domnívám, že bychom k tomu měli přistoupit tak, že e, budeme občana vnímat v rámci této role. Tím bychom hovořili o právech všech. Čili, abych to vyjádřil možná ještě lépe, prostě všichni mají tato určitá práva. Tak to bychom měli přistoupit k tomu konceptu zprávy pro jednotný trh. Takže možná já se domnívám, že by bylo ještě vhodné na tomto bodu trošičku zapracovat. Dále eh, bych se chtěl zeptat pana zpravodaje, zda měl něco proti těm pozměňovacím návrhům, které já jsem eh, předložil k tomu tématu evropského semestru jsme to předkládali v konstruktivním duchu, ale nebyly začleněny do kompromisu. Čili chtěl bych se zeptat, jaký je návrh pana zpravodaje na tyto návrhy, to by mě zajímalo. Co se týče toho ostatního, s tím nemám problém. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji a za ALDE nemáme zástupce takže teď hajde rýle za zelené. Budu stručná. A chci promluvit k panu Kofratimu. To eh, omezení, které si eh, umínil zpravodaj, je podle mě správné, protože vlastně my vždy trošku uvažujeme také o tom, proč tady není trošku víc ekologie a životního prostředí, ale tady nejde o toto, tady jde především o provádění a uplatňování zákonných pravidel a, a ty naše e, e, úvahy ty musí především být obsaženy v té právní úpravě, sociální kritérie, trvale udržitelný rozvoj, ekologie, to už musí být v obsahu těch právních předpisů. A jakmile jsou právní předpisy schváleny, tak jde o to, aby je také členské státy správně uplatňovaly a prováděly. S tím máme e, největší problémy a myslím, že tady nemáme otevírat tedy žádné jiné nové dveře. Proto si myslím, že ten návrh GUE není eh, oprávněný, to omezení, které máte pod D, to je správné, aby se více pracovalo s tímto eh, systémem námitek, ale a komise musí i nadále eh, uplatňovat postupy pro porušení, protože jinak bych se nedalo dosáhnout koherentního provádění. Kolega de Jong zde není, ale ještě s ním o tom budu hovořit, že tedy to jeho řešení v tom případě považuji za chybné a jinak také zpravodaje podporuji v tom, aby komise se tedy ujala své úlohy v tomto směru a jsem také napjata na to, jak bude probíhat debata s komisařem Badně. Děkuji EKR, paní McClarkin. Thank you. Um, děkuji. Já jsem spokojená eh, se směrem, jak se ubírá tento dokument. Je to velice důležitá zpráva. Jsem také spokojená s tím, že tam byly pokryty moje pozměňovací návrhy, takže nechci o tom hovořit eh, příliš dlouho. Už se to řešilo na zasedání, které proběhlo minulý týden, nicméně chci formálně eh, vyjádřit svoji podporu kompromisním návrhům. Jediná otázka, kterou mám, souvisí s kompromisním návrhem 5, je tam nyní uh, příslušný od, odkaz obsažen v první části a já tedy si nejsem jistá tím, zda je tam uh, nutný ten odkaz na horizontální aspekt, který je obsažen v té druhé polovině. Zajímalo by mě, zda by se k tomu mohl pan zpravodaj vyjádřit, zvláště k důvodům, které je k tomu vedly. Nejsem si jistá tím, zda to tam je nutné mít. Hovoří se tam o revizi směrnice a dále se tam hovoří o rozšíření uh, na další služby a o horizontálním nástroji také o tom, že komise bude eh, předkládat podrobný dokument a tak dále. Je tam tedy ten horizontální aspekt, a když jsme eh, na poslední, když proběhlo poslední zasedání stínových zpravodajů, já jsem se nemohla zúčastnit, ale hovořilo se tam o mých eh, pozměňovacích návrzích. Já jsem se na to chtěla znovu podívat a vysvětlit důvody, které mě k tomu vedly. Pozměňovací návrh 114, který se týká doporučení 5, tam se píše, komise bude monitorovat pokrok, které se dosáhne při implementaci vnitrostátních akčních plánů. Za tímto účelem členské státy budou komisi poskytovat všechny příslušné informace, které budou považovat za nutné, pomocí kterých se bude posuzovat pokrok. A já jsem tady vypustila část eh, textu. Měla jsem eh, pocit, že členské státy by měly monitorovat sami své vlastní akční plány a s komisí pouze spolupracovat. Měla jsem pocit, že změní doporučení zpravodaje bylo příliš silné a říkala jsem si, zda bychom se na to mohli znovu společně podívat a něco v této souvislosti dělat. Dále, pozměvací návrh 119, tady jde o vypuštění doporučení 6, kde se psalo, že při vydávání doporučení členským státům rada e, použije nástroje, které se uvádí ve smlouvě o fungování EU. A tady jsem také mm, provedla vypuštění, než říkala jsem si, zde je logické tady odkazovat na články eh, smlouvy, tedy v doporučení, a možná, že pan zpravodaj by se k tomu také tady mohl vyjádřit. A Další žádost se týkala pozměňovacího návrhu 125. Tady jsem také přistoupila k vypuštění, eh, konkrétně doporučení 7, kde se psalo, že formulace různých doporučení, které souvisí s jednotným trhem ze strany Rady pro členské státy, a to na základě návrhu komise. Tak toto tam znělo a já jsem měla pocit, že priorita by tady měla být na radě. Eh, Rada bude dávat doporučení členským státům a to bude mít eh, příznivý dopad na priority 2020. Říkala jsem si, že takto, jak to zde zní, to bude příliš eh, těžkopádné, bude to představovat zátěž, ale i tady si cením názorů eh, zpravodaje. Já myslím, že všichni máme stejné priority, pouze jde o to, jak je vyjadříme, vyjadřujeme je různým způsobem a musíme zajistit, že se budeme rozhodně soustředit na posílení růstu a na to, že nevytvoříme další zátěž. Musíme na to dávat pozor. Eh, já jsem si vyslechla komentáře pana zpravodaje dnes. Souhlasím s tím, že je nutné vyhnout se tomu, abychom se zaměřili pouze na uh, sociální práva. Spíše se musím zaměřit na provádění a transpozici. U této otázky děkuji. Já vielen Dank. Děkuji. Nikdo další ze stínových zpravodajů se o slovo nehlásí. Hlásí se někdo z poslanců ještě o slovo k tomuto tématu? Není tomu tak. V tom případě jsme všichni zvědavi na eh, příspěvek komise. Kdo za komisi se vyjádří k tomuto tématu? Nikdo? Dobře, tak bohužel bude muset zpravodaj tedy počkat na vyjádření komise a má sám slovo. Dobře, děkuji, pane předsedo děkuji za příspěvky kolegů, kteří v zásadě naštěstí víceméně eh, souhlasí a jdou eh, stejným směrem. Proto chci nejprve začít tím, že co se týče té cílové orientace této zprávy a čemu se napomůže, tady je myšlenka pana Koferaty, aby adresáti lepší kontroly provádění a naplňování právních předpisů EU ze strany členských států se netýká jenom těch státních organizací a orgánů samých, ale všech eh, těch eh, dotčených subjektů. Z tohoto hlediska bychom mohli připustit vlastně ještě další pasáž, že toto vše vyžadujeme, zvláště z toho důvodu, že především myslíme na pracující, na zaměstnané, na malé a střední podniky a na občany v roli spotřebitelů. To si umím představit, takovouto vsuvku, i když chci, aby především ta zpráva se zaměřovala svou orientací převážnou na provádění a naplňování právních předpisů EU. Protože i u nás v naší frakci samozřejmě je to tak, že každý do každého eh, nového eh, právního návrhu chce nějakým způsobem vpašovat své zájmy. Takže toto bych mohl udělat, abych vyhověl vám. Ty pozměňovací návrhy, o nichž eh, hovořil kolega Koferaty, se týkají sixpacku, já to podporuji. Otázka je, uh, do jaké míry se tomu můžeme věnovat, když to není v bezprostřední návaznosti na tuto, eh, na tuto směrnici. Spíše to vlastně literární eh, eh, ohlédnutí než politické. Potom kolegyně Rýle tady té děkuji prostě za podporu. Bylo by dobré, aby se nám podařilo i přimět kolegu De Jonga za GUE, aby souhlasil s touto základní orientací, protože myslím, že mezi námi v tomto směru nepanují žádné velké názorové rozdíly. A potom to, o čem hovořila kolegyně McClarkin, zvlášť ten pozměňovací návrh 114, tady výslovně e, souhlasím. Samozřejmě děkuji e, frakci EKR za podporu bylo by dobré, aby ta formulace byla trochu jasnější. E, na to nejde na e, vlastně na to není způsobeno tím, že bychom e, nedokázali myslet dost citlivě a diplomaticky, ale proto, že jsme chtěli se trošku podtrhnout to, že to, co bylo demokraticky schváleno, je potřeba také prosazovat. A Tady je potřeba výslovně zmínit členské státy, které samozřejmě si vedou dobře v té aplikaci ehm, právních předpisů eh, Evropské unie, ale je, jsou tady ještě velké rezervy a prosím Evropskou komisi, protože aby se také vyjádřila. Nevím, jestli mám ještě znovu rozebírat další pozměňovací návrhy. Myslím, že víceméně jsme jednotného názoru. My musíme vyčkat, co ještě dostaneme od dalších výborů, co se týče pozměňovacích návrhů a doufám, že se podaří zachovat eh, logickou strukturu a logický smysl eh, celé této zprávy, abychom to mohli předat komisaři aby, eh, Barnierovi, aby věděl, jakým směrem se chceme ubírat. A já chci naprosto jasně říci, že Evropská komise vlastně prozatím není, je, nemá správné nástroje pomocí nichž by eh, přinutila jednotlivé členské státy správně aplikovat a provádět právní předpisy Evropské unie hned od počátku. Kolegyně Evelyn Gebhardt také eh, o tomto hovořila se mnou a je tedy politování hodné, že zůstane tady tato práce, toto úsilí na bedre komise, bude muset převzít více odpovědnosti a doufám, že tedy příští rok se nám podaří tuto zprávu dokončit i po přijetí pozměňovacích návrhů od ostatních výborů. Já velice děkuji za vyjádření k tomuto skutečně důležitému tématu. Komise zde, jak bylo řečeno, jasně zodpovídá za provádění a e, dohled, i když to provádění především mají e, za povinnost členské státy, to víme i po Lisabonu. A důvěřuji, ale prověřuji, jak se říká, a já se musím samozřejmě komise i trošku zastat. Zástupci komise jsou vždy velice srdečně vítáni, jsou naším eh, milým hostem a eh, my jsme ale velice na poslední chvíli změnili pořád jednání, proto zde asi od komise nikoho nemáme. Není to tedy vina komise. A teď eh, mm, bod 7, to je nový program Evropské spotřebitelské politiky. Zpravodaje tady máme, je to kolega Garces Ramon, dávám mu slovo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl hovořit eh, o návrhu zprávy, který se týká návrhu komise, eh, který spočívá v nové agendě pro evropské spotřebitele. Rovnou chci říci, že se jedná o velice zajímavou a důležitou iniciativu. A z toho důvodu, podle mého názoru, opravdu potřebujeme dělat vše, co je v našich silách v této souvislosti a musíme vytvořit co nejlepší zprávu. Chtěl bych poděkovat komisi za tuto iniciativu a také děkuji rady, radě, výboru regionu a také ekosoku. Děkuji za vydaná usnesení a dokumenty v této souvislosti. Kromě toho musím také poděkovat řadě organizací spotřebitelů, které mne v této činnosti podporovali a pomáhali mi při vypracovávání zprávy. V neposlední řadě také musím poděkovat sekretariátu Evropského parlamentu a kolegům z politických skupin, kteří mne v této činnosti podporovali. Návrh dokumentu, který představím, obsahuje řadu iniciativ zaměřených na spotřebitele na období 2014 až 2020. Musíme se na to dívat jednak z krátkodobého hlediska, na okamžité dopady, ale také z dlouhodobého hlediska. A když takto budeme postupovat, můžeme před sebou vidět celou řadu významných výzev. Začnu tím, eh, že pohovořím o globalizaci trhů. Dokází k finanční deregulaci, digitalizaci hospodářství a také stárnutí obyvatelstva. To jsou jedny z největších výzev, kterým v současné době čelíme. Tedy eh, kterým čelí spotřebitelé, přesně řečeno. Také jsme zaznamenali stále větší eh, propast mezi vnitrostátním elektronickým obchodováním a přeshraničním elektronickým obchodem. Dochází ke zvyšování míry chudoby, lidé nemají dostatečný dostup k finančním službám, dochází k nárůstu cen potravin a v Evropské unii existuje asi 80 milionů osob, kteří nemají přístup eh, k objektům základní potřeby. Takže stojí před námi všechny tyto významné výzvy a opravdu je musíme řešit. V rámci agendy pro spotřebitele musíme zajistit eh, potravinovou bezpečnost, přístup k potravinám, eh, k energetice, finančním a digitálním produktům. My jsme se snažili snižovat nerovnost, která existuje a také musíme zajistit, že bude existovat zvláštní ochrana pro nejzranitelnější osoby, to znamená osoby s postižením, Takže musíme řešit celou řadu aspektů. Musíme také podporovat eh, organizace spotřebitelů, musíme zajistit spolufinancování, zajistit, že legislativa bude jasná a transparentní, že budou k dispozici informace pro spotřebitele a také musíme zajistit, že lidé se budou moci združovat v rámci Evropské unie. To byl tedy můj úvod k této otázce. Zmínil jsem klíčové aspekty, které budeme muset řešit. A já v rámci své zprávy předkládám 18 návrhů. Nebudu to vše procházet, předpokládám, že jste si to přečetli. Odkázal bych pouze na jednu věc. Musíme zajistit, že všechny naše kroky budou prováděny stejným způsobem v celé Evropské unii a musíme také zajistit, že na všechny tyto výzvy budeme reagovat z hlediska sociální ochrany. Musíme také postupovat efektivně. Musíme se zaměřit eh, na to, aby byly k dispozici alterna- mechanizmy alternativního řešení sporů a online řešení sporů a to vše bude součástí naší uh, komplexní strategie. Děkuji. Thank you very much indeed. Uh... Děkuji vám. Děkuji, eh, pane Ramone. Omlouvám se, že jsem nebyl přítomen. Jednal jsem s paní komisařkou Redingovou. Chci všechny eh, přivítat. Vítám konkrétně paní Gepard a další kolegyni, které zde nebyly, když jsem ještě předsedal. A nyní tedy k reakcím eh, na návrh zprávy. Pane Švábe, já nehovořím za paní Reding, ale za pana Garnie. Ano, já bych to chtěl rozdělit do dvou částí. Paní Kaněte eh, dodala do eh, svých poznámek ještě druhou část. Dnes tady není, omlouvá se za to, že se nemohla dostavit, ale řekla, mne, řekla mi, že ona a EPP vítá snahu pana zpravodaje posílit eh, ochranu spotřebitelů Většina návrhů, eh, které pan, pan zpravodaj předkládá, jsou návrhy, se kterými je možné souhlasit. Nicméně měli bychom mít na paměti to, že zaměstnanost a ekonomický růst eh, jsou podporovány obchodem, biznesem. A nemě, my bychom neměli soukromému sektoru vysílat eh, nevhodný signál. Nicméně pan Ramon, se kterým jsme byli ve Spojených státech toto léto, myslím, že se proti tomu nebude obecně stavět. Zvláště vzhledem k současnému stavu ekonomiky nemůžeme soukromý sektor příliš zatěžovat eh, příliš vysokými dodatečnými náklady a paní Kalniete také doufá, že Konečná verze dokumentu se bude zaměřovat na to, jak podpořit přeshraniční elektronické obchodování, zvláště pokud je o digitální dokumenty. Pane předsedo, měl bych eh, ještě tři vlastní poznámky k tomuto dokumentu. Když jsem reagoval na to, co říkal pan Koferaty, už jsem se o tom zmiňoval, Pan Koferaty položil na toto téma otázku a já na to odpovím. V březnu komise předloží návrh, který se bude týkat eh, soukromého vymáhání a my nemáme nic proti. Nemáme nic proti kolektivnímu provádění legislativy zaměřené na spotřebitele v rámci celé EU. Nicméně na konci celého toho procesu kodifikace bude spočívat v něčem více, více než pouze kolektivním vymáhání. Děkuji. A za druhé, k bodu uh, úvodních ustanovení H chci doplnit, že samozřejmě liberalizaci liberalizace pro liberalizaci eh, spotřebitelům v Evropě neposlouží, ale je určitě pravda, že uh, Určité aspekty liberalizace přinesly zlepšení, ku příkladu lepší možnosti obsahu, e, odbytu a také tvorba e, pracovních míst. Tady je bod e, H trošku jednostranný a potom odstavec 8. A, a to je, to se týká si vy, vy, vyhnání z vlastního doma, domova. To je velice dramatické, zvláště ve Španělsku pro některé občany, ale nejenom tam. Eh, to je problém v celé Evropě. Je to Není to, není to jenom ve Španělsku, ale tam je to zvláště eh, bolestivé a význam elektronického obchodu samozřejmě souhlasíme, to je F a tady souhlasíme s tím, co předložil zpravodaj. Děkujeme mu také za celou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Rochefort. Monsieur le président, euh... Vážený pane předsedo, milí pane zpravodaji, milí kolegové, omlouvám se, že jsem dorazil pozdě, ale pracoval jsem eh, v kanceláři a eh, bylo mi sděleno, že jste postoupili rychle v pořadu jednání, takže proto jsem nerazil pozdě a za to se omlouvám. Chci poděkovat panu Ramonovi za předloženou zprávu, je to velice zajímavá zpráva. A mimo jiné chci také poděkovat komisi. Děkuji komisi za to, že předložila tuto agendu. Je to dokument, který mi dělá dost obavy. Lituji toho, že dnes v rámci pořadu jednání máme eh, agendu zaměřenou na spotřebitele. Už jsme o podobné otázce hovořili dříve. A musím říci, že ve zprávě pana Ramona je celá řada aspektů, se kterými souhlasím, sdílím jeho názor, ale možná není úplně nutné to tady vše výjmenovávat. Eh, v zásadě s tím prostě souhlasím. Ale je tam také několik bodů, se kterými úplně nesouhlasím nebo kladu si určité otázky. Naše skupina k tomu má nějaké výhrady. Mimo jiné, k některým těmto bodům už se vyjadřoval pan Šváb před chvílí. A tyto aspekty e, nás zaujaly stejně tak, jako zaujaly Andrease. Dovoluji si říci, že pokud je o styl eh, celé zprávy, u některých aspektů je znění, které může vést eh, k polemice, což podle mého názoru není nutné u takovéhoto tématu. My jsme se vždy snažili eh, společně s komisí hledat konsenzus, v minulosti. Ale nejsem si úplně jist, zda v rámci pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů dosáhneme eh, stejného výsledku. Několik věcí, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit. Vyjádřím se k tomu podobně jako eh, Andreas Schwab k několika eh, různým odstavcům. Nejprve odstavec 3. Kladu si otázku, zda je nutné vytvářet evropský rejstřík asociací. Nejsem si úplně jist tím, zda toto je krok, eh, ke kterému bychom měli přistoupit a zvláště v této podobě. Formulace odstavce 3 je navíc trochu vágní a obecná. Není mi úplně jasné, co tím pan zpravodaj chce říci. Samozřejmě můžeme souhlasit s tím, že podpoříme um, organizace spotřebitelů, souhlasíme s tím, že by si měli vytvářet, uh, že by si měli vyměňovat uh, osvědčené postupy a vytvořit jakousi síť, ale ten konkrétní rejstřík, který se zde uvádí, tím si nejsem úplně jist a nejsem si jist tím, na co se odkazuje. Dále odstavec 4 Souhlasím s tím, co pan zpravodaj zde uvádí a chci to ještě upřesnit. Hovoří se zde o vzdělávání spotřebitelů během celého života a já chci říci, že je to věc, která začíná už ve škole, ale netýká se to pouze školy. Já vždy se soustředím na to, že po škole se žádá eh, celá řada věcí. Vždycky žádáme, aby se ve škole eh, probíralo příliš velký počet témat a škola není vždy možné, není vždy možné toto zajistit. Dále odstavec 6. Tady plně souhlasím s tím, co se zde uvádí. Chtěl bych pouze zmínit to, že je velice důležité, eh, aby bylo možné produkty vysledovat. To je podle mne podstatná věc. Dále odstavec 7. K tomu se pan zpravodaj už částečně vyjadřoval. Jde o elektronický obchod. A tady samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že je důležité ehm, tady situaci vylepšit. Je před námi ještě velký kus práce. Mimochodem poslední kontrola, kterou provedla komise, ukázala, že existují ještě významné mezery a nedostatky. Chci se ještě stručně vyjádřit eh, zároveň k odstavcům 8 a 10. Tady se kladu několik otázek. Chápu to tak, že pan Šváb souhlasí se mnou odstavce 8. A sice kladu si otázku, zda je nutné tady uvádět eh, extrémně přesné příklady, i když samozřejmě jsem solidární se spotřebiteli, který, kteří zaznamenali uh, problémy s hypotékami, zvláště ve Španělsku. Podle mého názoru všem hypotéky nejsou uh, v úzkém slova smyslu produktem spotřebitelským a nejsem si úplně jist, zda to vůbec spadá do působnosti našeho výboru. Je to totiž finanční um, koncept kapitálové povahy. A stejně tak Stejně tak souhlasím s tím, co se zde zmiňuje o zranitelných eh, spotřebitelích. Nejsem si úplně jist, ale proč u desítky se zmiňují pouze v souvislosti s dopravou. Dále podporuji eh, možnost srovnávat ceny. A je to věc, která se v eh, agendě zaměřené na spotřebitele zmiňuje příliš obecně, možná bychom to měli poněkud upřesnit. Hovořím um, rychle, za chvíli skončím svůj příspěvek. Odstavec 15. Tady se navrhuje eh, právní pomoc zdarma pro nezaměstnané. Já nejsem úplně proti této myšlence. Tady konkrétně se navrhuje mechanismus, který by se tím zabýval, ale já myslím, že to tady není příliš dobře vykalibrováno, ani pokud je o lhůtu, ani pokud je o konkrétní volbu slov. Není to v souladu s tím, co je obsaženo v jiných textech. Nezdá se mi to zvláště v souladu s ADR a ODR a veškerou tou prací, kterou jsme odvedli na toto téma. Já mám pocit, že odstavec 15 není koordinován s tím, co eh, provádíme v této otázce jinde. Na závěr chci ještě zmínit jednu věc, kde nesouhlasím s kolegou eh, Andreasem Švábem. Domnívám se, a už jsem to několikrát zmiňoval eh, v tomto výboru, domnívám se, že hromadné žaloby je velice důležitá věc. Komise tady zmiňuje, že bude pokračovat v této práci, bude proskomávat jednotlivé možnosti, ale já mám pocit, že to tady zní příliš vágně. Já bych chtěla, aby to tady bylo upřesněno a zmíněno nějak konkrétněji. Chci konstatovat, eh, že v pracovním programu 2013 Evropské komise není na toto téma nic konkrétního, tedy na téma hromadné žaloby. My v současné době přijímáme texty o ADR a ODR. Jsou to prioritní aspekty v rámci jednotného aktu, v rámci aktu o jednotném trhu, ale podle mne i hromadné žaloby je otázka, které bychom se měli věnovat podrobněji. To byly tedy mé poznámky. Řekl bych, že možná budeme muset text ještě lépe eh, vyvážit. Je tam několik aspektů, které se podle mého názoru nachází na samotném okraji mise našeho výboru a práce, kterou budeme odvádět u tohoto tématu. Konkrétně jsem říkal, že se to týká těch, eh, té možnosti srovnávat ceny. Možná bychom mohli jít ještě tady trochu dále, než to, co eh, zmiňuje pan zpravodaj. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji za toto jasné vyjádření. A Omlouvám se, že jsme takhle přeskočili, předskočili v pořadu jednání, ale uh, pracovalo se tak efektivně, že to takhle dopadlo paní Rýle. Uh, je na řadě a potom já. Já budu stručná, jenom několik uh, slov zpravodaji. Některé ty věci je potřeba upřesnit. Ku příkladu bod G, podech úvodních ustanovení, že je potřeba upozornit na to, že spotřebitelé jsou, eh, mají eh, špatnou situaci, co se týče konzultací a peněžních služeb. To je všechno pravda, ale tady mají eh, fungovat nějací nezávislí finanční inspektoři, aby kontrolovali banky. Nevím, jestli je to ne, úkol našeho výboru toto, toto zavádět. Ale my bychom v oblasti eh, služeb měli zajistit, aby eh, ty eh, rady, které se poskytují spotřebitelům, byly poskytovány transparentně a také, také zdarma. A potom článek 8, to je v G, také mně není úplně jasné, co vlastně měl zpravodaj na mysli dosáhnout. A potom ještě jeden bod k tématu 6. Když hovoříme o bezpečnosti produktů, tak je potřeba také zmínit dozor nad trhy. trhu. Eh, paní Šaldemoze už léta vyžaduje, aby komise něco začala dělat. Teď se o tom hovoří, ale v té zprávě to nějak není zmíněno, takže dozor nad trhem v bodě 6 by byl eh, důležitý a měl by se tam dostat. A potom bod 13. Jestli jsem tomu rozuměla dobře, tak tady běží o otázku malo obchodníka a eh, dodavatelského řetězce, takže to je potřeba trochu více potrhnout. Tady jsou eh, určité tedy návrhy, nejdou dost daleko, ale už se eh, vlastně ubírají směrným směrem, eh, správným směrem, to bych podpořila a jenom je potřeba zamezit dublování. Děkuji. Několik poznámek ode mě také jako od stínového zpravodaje. Souhlasím s kolegy a řada kolegů se k tomu vyjádřila. My si musíme dát pozor, eh, aby se zpráva skutečně zaměřila na hlavní Eh, hlavní téma a to je vyjádření k návrhu komise eh, k nové agendě spotřebitelské politice. A když jsem zprávu četl poprvé, tak mě napadlo, že rozsah naší práce a i práce ostatních vyplývá z toho, že tady máme celých pět stránek citací, ale jenom dvě stránky doporučení nejsem si jist, jestli tady bylo dosaženo správné rovnováhy a instinktivně si myslím, jestli to mohu zpravodaji takto říci, protože samozřejmě návrhy by měly vzejít od něj. Je tady řada bodů v tom vysvětlujícím prohlášením a potom vlastně se objeví v, návrhu, eh, v seznamu do eh, návrhu. Tady stojí, že vítáme Eh, ambiciozní přístup, kdy komise chce eh, vypracovat eh, nový dokument pro ochranu spotřebitele. To je zajímavé, ale potom to znovu vidíme vlastně v doporučeních, pane zpravodaji. A mně se zdá, že účinnost té zprávy bude spočívat v tom zaměřovat se právě na ty otázky, kde my máme specifickou odpovědnost. Je tady řada zajímavých a důležitých bodů, ale Chci připomenout zpravodaji, že my neodpovídáme za bezpečnost eh, potravin nebo rizik představovaných nanotechnologiemi a GMO. Za to neodpovídáme. Můžeme se o tom zmínit, ale ve správném kontextu. Nejsme ani zodpovědni za eh, finanční služby, ani za zprávu eh, eh, podniků a strukturu správních rád. I když všechny body, tyto body jsou důležité, tak z praktického hlediska si nejsem jist, jestli vlastně my a komise bychom toto měli považovat za důležité součásti to pořadu, je, pořad, vlastně pořadu úkolů Eh, pro ochranu spotřebitele, takže by bylo dobré se analytičtěji zaměřit eh, na to, co vlastně je v této spotřebitelské agendě a odpovědět si na otázku, jestli je to skutečně dostatečně silné a jestli to skutečně odpovídá přáním a potřebám spotřebitelů a jestli to tak bude i v budoucnu. Myslím, že je důležité se zaměřit na aktivity online, ale co se týče provádění stávajících spotřebitelských aký, což jak víme z celé své práce za dlouhé období, je velice fragmentární. A, a my víme, že nároky a práva spotřebitelů, která existují na základě e, platných e, práv, nejsou vůbec důsledně a jednotně ve všech zemích uplatňována. A e, body, jako je rozpracovávání kapacit a školení, to je právě důležité. Také správně v tom eh, vysvětlujícím prohlášení se zaměřujete na spotřebitelské srovnávací tabulky eh, a posílení eh, možností spotřebitelů. To jsou všechno body, kde neděláme toho dost. My jsme sice se zaměřili na balíček pro posílení eh, možností spotřebitelů a tak pak se tady hovoří o malém povědomí spotřebitelů o eh, svých právech. Možná, že bychom se konkrétněji měli zaměřit na některé ty věci, které podle nás především patří do té agendy pro spotřebitele. Takže toto, myslím, je užitečný rámec, to chci říci zpravodaji, ale myslím, že by měl být ještě naplněn tedy přesnějším obsahem. Vítám tady paní Miner a za chviličku jí dám také slovo, aby se vyjádřila. Omlouvám se za to, že jsme, že jsme postupovali tak rychle. Za chvilku dám slovo paní Gebhardt. Paní Gebhardt. Děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodaji za dobrý návrh zprávy. Mm, slyšela jsem, co jste právě řekl, pane předsedo. Vy víte, že to mnohem eh, lépe než my, že máme omezené možnosti něco udělám, i když eh, to to zdůvodnění možná, že by se dalo formulovat jinak a ty pozměňovací návrhy, ty mohou vzejít i od zpravodaje. Takže já bych ne, teď nevyčítala zpravodaji eh, to, že některé věci tam nejsou úplně jasně stan- vlastně uvedeny tak, jak by měly. To je v souladu s pravidly tohoto parlamentu, na to nesmíme zapomínat. A podle mě je velice Eh, dobré a musím vám odporovat, pane Harbre, v jednom bodě a to jsou eh, to je to téma finančních služeb a o tom se tady hovoří, ale to je důležité. My máme kompetence v tomto bodu jako výbor, co se týče ochrany spotřebitele a eh, poskytování rad spotřebitelům právě co se týče hypotečních úvěrů, to je také finanční produkt a my tady máme své kompetence a těch bychom měli rozhodně využít a zmínit je, proto si myslím, že je dobré, že se o tom tady hovoří. Právě tak jako témata, která možná nejsou úplně vlastně často eh, konzultována v našem výboru, ale řada spotřebitelů jim třeba eh, nerozumí. Třeba co se týče bezpečnosti potravin. Spotřebitelé a občané tomu nerozumějí, já si toho všímám a proto bychom eh, opravdu k těmto věcem měli také občas něco říct. Ale já jsem se hlásila kvůli vlastně jiným věcem. Za prvé si myslím, že bod že eh, bychom se měli věnovat tématu eh, hromadných eh, žalob. Vím, že kolega Šváb s tím nesouhlasí, má strach z dopadů eh, těchto kolektivních žalob, ale není možné se k tomu tématu postavit pouze z hlediska strachu. Je potřeba se k tomu postavit pozitivně, a Evropský parlament, parlament má rozhodovací pravomoc. Samozřejmě my nestojíme o žádné hromadné žaloby, jako jsou class actions, jako jsou v USA, to rozhodně ne. My chceme eh, aby to tady fungovalo dobře. My tady nechceme pečovat o eh, kapsy a peněženky advokátů. Nám jde o to, aby se dostalo dostatečné ochrany spotřebitelů na evropském vnitřním trhu a my musíme posílit a zavést eh, mechanismy nápravy v, v spotřebitelských sporech. Nemám nic proti alternativnímu řešení sporů, je dobré, že to existuje, ale přece jenom vždy bude existovat eh, zbytek případů, kde alternativní řešení sporů nebude stačit, nebude dostatečně účinné a proto bude potřeba použít jiné mechanismy a někdy i soudní mechanismus, když to jinak nejde. Mně je to také milejší, když se mohou uplatnit alternativní ře- mechanismy řešení sporů, ale tam, kde to nejde, je potřeba si umět pomoci jinak. A potom další bod, který by stál za rozpracování v této zprávě. Já jsem právě dnes e, dostala žalobu jednoho občana, který to je Němec žijící ve Francii. Objednal si cosi přes eh, německý Amazon, protože zjistil, že je to tam mnohem levněji než eh, od francouzského Amazonu. A eh, Oni tedy souhlasili, ale, ale řekli mu, že mají stránky ve Francii a já si myslím, že je potřeba eh, se věnovat i tomuto tématu. Není možné, aby se eh, podniky a firmy schovávaly za hranice členských států v neprospěch spotřebitelů. To je takový bod, kterému bychom se jednou měli eh, věnovat, protože se množí stížnosti na to, že vlastně ty podniky s vysvětlením, že existuje eh, jiný národní, eh, vlastně jak se za hranicemi, stejný podnik, že se brání tomu, aby, eh, aby vyhověli zákazníkovi. A já jsem se, já jsem se s tím už setkala, že je možné vlastně něco, nějaký produkt dostat třeba i až o 200 euro levněji když jej objednáte v Německu, než třeba ve Francii. A třetí bod, ke kterému se chci vyjádřit, který je třeba posílit v agendě pro spotřebitele, je to, aby právo, které zde vzniká, které se zde tvoří, bylo skutečně aplikováno. A tento týden, vlastně dnes, jsem se dočetla v novinách, že Evropská komise se věnovala zkoumání webových stránek, které, jestli plní předpisy Evropské unie, zvláště eh, webové stránky, které nabízejí eh, hry zdarma a ukázalo se, že tam ale vznikají náklady a skoro polovina všech stránek, které se obracejí na děti mladší 14 let, vlastně neodpovídají našim pravidlům a že vlastně tam vznikají náklady, které ty děti nevidí, nerozumí jim, eh, mají pocit, že si stahují hru zdarma, stahnou si eh, tu hru a potom jejich rodiče musí zaplatit eh, ty náklady. Takže je potřeba zde posílit tu ochranu. I Evropská komise by mohla se snažit zde lobovat a je to také samozřejmě věc kontroly členských států, aby zde v tomto bodě zavedli pořádek. Well, thank you very much for all those... Děkuji mnohokrát za všechny tyto cené připomínky. Já bych chtěl říci, že chápu ta omezení, která tady máme, která tady mají zpravodaj. Já jsem se jenom snažil říci, že my jako stínoví zpravodajové máme takovou úlohu, abychom doplnili některé věci, které považujeme za důležité k těm spotřebitelské agendě. A když jsem mluvil o finančních službách, tak jsem měl na mysli, že bychom se tomu neměli vůbec věnovat, ale jenom jsem říkal, že už jsme eh, tomu věnovali hodně pozornosti a my bychom se měli snažit bránit zájmy spotřebitelů, když třeba vím, že kolegové z výboru Ekon to někdy vidí jinak. A nyní jsem velice eh, rád, že tady mohu přivítat paní Jackie Miner, ale zároveň vím, že Tady sice byla eh, velká poptávka po další kávové přestávce, ale i přesto jsme velice rádi, že vás tady vidíme a samozřejmě velmi rádi si vyslechneme také váš komentář. Děkuji, pane předsedo. Nejprve, co se týče komise, chtěla bych říct, že jsem tady spolu s kolegy z Generálního ředitelství pro spravedlnost, protože si jistě vzpomenete, že ochrana spotřebitelů byla aktivita společná paní komisaře Daliho, paní komisařky Redingové a hlavním cílem bylo, aby v rámci jednoho dokumentu byla podchycena veškerá práce komise s ohledem na spotřebitele, čili je v tom zahrnuta nejenom práce generální ředitelství pro eh, ochranu spotřebitelů a pro spravedlnost, ale také se tam promítají témata, kterým se věnuje mm, pro energetiku, pro ochranu trhu a tak dále. Tady tento holistický přístup, jak si asi vzpomenete, odpovídal výzvě Evropského parlamentu, abychom přijmuli takový komplexní přístup k té ochraně spotřebitelů a představit je důležitý krok právě tímto směrem. Tady tuto agendu musíme vnímat na dvou úrovních. Jednak je tady celá řada úvah, které jsou do toho promítnuty a které považujeme za platné až do toho roku 2020. Čili díváme se na to s ohledem na ten milník 2020. Ale zároveň, co se týče jednotlivých kroků jednotlivých iniciativ, tak měli jsme pocit, že můžeme předkládat pouze návrhy, které je schopné předložit stávající kolegium. Čili to znamená ten konečný horizont roku 2014 potěšením konstatujeme, že pan zpravodaj souhlasí s čtyřmi hlavními cíly. Bezpečnost, informovanost, vzdělávání, informovanost, možnost žalob a také legislativa, kterou spotřebitelé potřebují. V rámci rozpravy tady zazněl velký důraz na téma vymáhání, prosazování a my jsme tím potěšeni, protože my plánujeme právě v příštím roce zaměřit se hodně na téma to Eh, implementace a prosazování. Dva ty příklady, které tady zmínila paní Kepard, na jedné straně cenové rozlišení, kdy tedy stejná firma eh, na různých vnitrostátních trzích má různé ceny, to je něco, o čem jsme hodně hovořili v nedávné době právě s jednotlivými národními ministry pro problematiku spotřebitelů, ale také s Goře Mark, protože jsme měli pocit, že by to bylo něco, co bychom mohli ošetřit v rámci článku 20 směrnice o službách, kde se zakazuje diskriminace při při poskytování služeb, eh, aniž by proto byly nějaké objektivní důvody. A mohli bychom doplnit i další příklady, které eh, zjistilo Gře Mark. Například, když eh, si rezervujete nějakou cestu, třeba nějakou platbu, tak zaplatíte mnohem více, když to bukujete z Rakouska než z Německa. A Dále, když třeba chcete jet v Itálii do hor, tak zaplatíte mnohem více, eh, když jste bulharský turista, než když jste eh, italský státní příslušník, třeba když potřebujete využít eh, záchranou horskou službu a podobně. Takových příkladů je celá řada, celá další řada, čili to se týká prosazování směrnice o služba. Co se týče toho prosazování, tak tady, jak již bylo řečeno, jsme chtěli, aby právě ten rok 2013 opravdu se zaměřoval na to téma prosazování, bude to i tématem summitu v příštím roce, přičemž cílem je, aby do konce příštího roku byla vypracována strategie pro prosazování práv spotřebitelů a jedna z věcí, které chceme věnovat mimořádnou pozornost je, jakým způsobem můžeme lépe řešit eh, celoevropské porušování. Hmm, například můžeme mít nějaké internetové, internetové, eh, internetové porušování pravidel, třeba to stahování eh, těch her a podobně, ale potom jsou tam také nějaké problémy offline a je to něco, k čemu dochází na té přeshraniční úrovni. Není to, že by země, eh, tedy firma v zemi A něco činila nějaké porušení v souvislosti s občanem v zemi B. Ne, je to skutečně něco, co ta firma dělá na nadnárodní úrovni, kdy v každé té jednotlivé zemi oni provádějí nekalé či zavádějící prodávací techniky. A my si myslíme, že bychom toho měli udělat více v oblasti koordinace a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými národními orgány. Co se týče kolektivních žalob, tak zde eh, se tomu chceme dále věnovat. Zůstává to v rámci pracovního programu komise a velmi aktivně debatujeme o tom, jakou formu by se to mělo ubírat. Ty rozpravy tady probíhají s generálním ředitelstvím pro konkurenceschopnost a pro spravedlnost. To je z mé strasy ani asi vše. Nevím, zda kolegyně z GŘ eh, spravedlnost chce ještě něco říci. Každopádně já velice děkuji eh, panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Já bych chtěl dát ještě slovo paní Veronice Manfredy, již jsem se na vás díval předtím, tak nevím, jestli ještě chcete vy něco doplnit? Eh, ne, ani ne, již eh, není mnoho, co bychom chtěli doplnit k tomu, co řekla paní kolegyně. Samozřejmě jsou určité myšlenky tady v této zprávě, které budeme muset ještě dále eh, debatovat. Nedávno byla eh, spuštěna iniciativa týkající se žen ve správních radách. Nás Eh, tedy také zaujala ta myšlenka, kdy zpravodaj navrhuje určité procento spotřebitelů v jednotlivých správních orgánech. Eh, spotřeby mm, To je myšlenka, řekněme, velmi mm, ambiciozní. Chtěli bychom jenom říci, že podporujeme to, co říkala paní kolegyně, ale zároveň se domníváme, že je potřeba ještě více podpořit ten rozměr prosazování. Ta veliká nesankční část AKY skutečně trpí tou, eh, tím nedostatečným prosazováním a myslíme si, že je velmi urgentně potřeba na tom dále zapracovat, zejména s ohledem na to, k čemu dochází na internetu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že jste tady eh, řekli celou řadu myšlenek, které můžeme také využít a určitě bylo velmi zajímavé to, co jste říkali v návaznosti na vyjádření paní Gepard a samozřejmě také otázka té spotřebitelské srovnávací tabulky a podobně. Dobře, čili já bych nyní dala slovo zpátky panu zpravodajovi, zda by to mohlo nějak schrnout a vyjádřit se k těm hlavním bodům a také pohovořit o nadcházejícím časovém rámci pro naši práci. Takže pane Kases Ramon, máte slovo pane Nejprve jedna obecná věc. Jde o ten holistický přístup eh, k agendě spotřebitelů, tedy obecný, všeobsahující přístup. To je věc, kterou bychom měli mít neustále na paměti. Myslím si, že platí, že spotřebitel je neoddělitelnou součástí celého ekonomického systému. To musíme mít na paměti. A já myslím, že rozsah celé té agendy, o které hovoříme, je správně nastavený. Dále druhá e, obecná poznámka se týká toho, jak jsem přesně naformuloval můj návrh a také se to týká rozsahu návrhu. Vyslechl jsem si, co k tomu měli stínoví zpravodajové a mám pocit, že se dostaneme eh, snadno k dohodě. Budeme se samozřejmě snažit nalézt eh, lepší rovnováhu mezi různými částmi textu a také budeme hledat nějaké lepší znění, na kterém se všichni zhodneme. Já navrhuji, abychom se se stínovými zpravodaji sešli v nadcházejících dnech. Samozřejmě musíme přihlédnout k tomu, že se blíží Vánoce, ale jde o to, abychom se sešli a hledali takové znění, které budou moci všichni podpořit. Další záležitost, která už tady zazněla, Jde o to, že nemáme neomezený prostor a z toho důvodu jsem do svého původního návrhu neměl možnost zapracovat určité poznámky, které jste zmiňovali. Já s tím ale souhlasím a prostřednictvím pozměňovacích návrhů od stínových zpravodajů a možná také prostřednictvím mých vlastních návrhů, kterými pozměním svůj text, tam budeme moci tyto návrhy zapracovat. Domníváme se, že se tím kvalitativně a také kvantitativně zlepší text. To byly tedy mé obecné poznámky a nyní konkrétněji. Žádali jste mne, abych zohlednil fakt, že se nacházíme v obtížné situaci a z toho důvodu musíme mít na paměti náklady, eh, které uvalujeme na soukromý sektor. S tím já souhlasím, ale zároveň si myslím, že je to věc, kde budeme muset hledat eh, rovnováhu a shodu. Samozřejmě musíme mít na paměti ekonomickou eh, realitu, ale podle mne prioritní v této souvislosti jsou spotřebitelé. Další věc, kterou jsem měl zmínit v rámci těch obecných komentářů, domnívám se, že jako Evropský parlament nemůžeme předkládat návrhy, které se týkají agendy pro spotřebitele. Já se domnívám, že Návrh parlamentu, který předkládáme, by se měl soustředit spíše na konkrétní potřeby a požadavky spotřebitelů. Musíme mít na paměti zvláště to, co nám sdělují oni sami, co podle jejich názoru oni potřebují. Souhlasím například eh, s tím, co tady zaznělo o finančních službách. Domnívám se, že se budeme muset v této souvislosti dohodnout na nějakém konkrétním znění. Ale je pravda, že finanční služby jsou věc, která je pro evropské spotřebitele extrémně důležitá. Několik stínových zpravodajů se zmiňovalo o tom, že v mé zprávě jsou body, které se podle nich příliš soustředí na realitu ve Španělsku a na situaci ve Španělsku. Možná, že to je pravda. Ovšem, ve všech 27 členských státech je situace odlišná, ale společné mají spotřebitelé to, že čelí obtížné finanční situaci. Myslím si, že musíme mít na paměti to, o co nás žádají sami spotřebitelé, jaké jsou jejich potřeby a požadavky. A ještě dále k několika eh, dalším konkrétním aspektům. U bodu číslo 3 si myslím, že by bylo dobré zmínit, že Združení spotřebitelů a rejstřík, který tam zmiňuji, Evropský registr, by měl být podobný tomu, co máme v dokumentu 2009-22. To znamená, že musíme harmonizovat minimální práva spotřebitelů a spotřebitelských združení čímž zaručíme, že zde bude zmíněna právě otázka práv. Dále bod 6. Tady jste zmiňovali otázku dosledovatelnosti a já souhlasím s tím, že by tam slovo traceability mělo být zapracováno. Dále body 8 a 10. Myslím si, že tady se odráží to, co si spotřebitelé myslí o finančních službách a dalších službách, jako je například bydlení a z toho důvodu bych si zde chtěl stát na svém stanovisku. I když jsem otevřen eh, případnému, případné změně znění, znění, které by mohlo podpořit více kolegů. A nyní bod 15. Je pravda, že znění v tomto bodě je trochu odvážné. Je možná trochu odvážné zmiňovat těch 20% eh, zastoupení, ale nacházíme se v obtížné situaci a to znamená, že Evropský parlament musí být odvážný. Musíme předkládat odvážné návrhy a ze sociálního hlediska potřebujeme vyjádřit tyto požadavky a potřeby spotřebitelů. Jsou tam ještě další aspekty, které by se měly odrážet v agentě pro spotřebitele. Musíme zajistit příslušné záruky, zajistit například to, že spotřebitele budou mít přístup k různým mechanismům. A domnívám se, že musíme také zajistit, že nalezneme společné znění, které bude přijatelné pro všechny. Na to musíme spolupracovat. Možná bychom také měli zmínit to, že v rámci různých eh, arbitrážních mechanismů se zaměříme na různé možnosti. Stínoví zpravodajové zmiňovali ještě další aspekty. Říkali jste, že v mé zprávě jsou některé eh, novinky, například zde odkazují na zdraví spotřebitelů. A podle mého názoru toto je opravdu velice reálná obava. Klíčová obava, na kterou budeme muset hledat řešení. Některé věci jsem možná vynechal, ale v zásadě mám pocit, že jsem se vyjádřil ke všem poznámkám kolegů. Chtěl bych ještě říci, že se budu snažit nalézt co největší konsenzus a podle mého názoru by bylo skvělé, kdybychom se mohli co nejdříve sejít, kdyby se tedy stínoví zpravodajové se mnou mohli co nejdříve sejít. A budeme pracovat na pozměňovacích návrzích tak, abychom nalezli co nejlepší znění této zprávy Evropského parlamentu. Samozřejmě jsem otevřený vůči vašim návrhům. Zaměříme se na to, jak text eh, co nejlépe vylepšit a vytvořit eh, co nejkvalitnější agendu pro spotřebitele. Pokud je o načasování a předkládání pozměňovacích návrhů, myslím si, že je můžete předkládat do 10. ledna. Což neznamená, že bychom měli zase tolik eh, manevrovacího prostoru, nemáme až zase tolik času na to, abychom se sešli a vedli dialog. Nicméně uvidíme, co budeme moci učinit v rámci tohoto uh, omezení a, jak už jsem říkal, dosáhnout co největšího konsenzu. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že bylo velice užitečné mít uh, tuto možnost a otázku projednat. Já jsem jednal o tom, že by možná bylo uh, možné tu lhůtu pro pozměňovací návrhy posunout, protože na základě dnešní diskuze mám pocit, že stínoví zpravodajové by asi uvítali více času k tomu, aby se mohli vyjadřovat eh, k některým otázkám, které zazněly. Já myslím, že bude možné tu lhůtu posunout a já navrhuji, eh, projednáme to, zítra odpoledne také proběhne zasedání koordinátorů, kde to případně potvrdíme. Já bych řekl, že budeme usilovat o lhůtu eh, někdy kolem 25. ledna. Myslím, že s tím budete souhlasit. Já mám pocit, že se do té doby nesejdeme. Parlament eh, tento týden končí ve středu. Poté, eh, až se znovu sejdeme, nevím, zda na to budeme mít čas. Každopádně, pokud můžete souhlasit, pane zpravodaji, pokusíme se zajistit eh, více času. Předpokládám, že s tím asi souhlasíte. Ano. Děkuji, já myslím, že to je skvělý nápad a mohu to plně podpořit. Děkuji. Dobře, projednáme to tedy s vámi a na zasedání koordinátorů to případně potvrdíme. Bude také možné zareagovat na eh, komentáře paní Miner a Meinfredy. Myslím si, že ty komentáře byly užitečné museli jste asi spěchat, abyste se sem dostali, ale určitě to stálo za to. Takže děkuji vám. Ní, ještě máme čas. A ověříme si, zda, tam, zda zde máme všechny, eh, kteří se zabývají ochranou údajů. Paní Komi tady je. Je tady i paní Šaldemose, paní Rýle tady byla. Nevím, jestli pan Rochefort bude hovořit místo pana Lockigarda, já jsem tady také a myslím, že tady máme i paní Pinochie a paní Basiliu. jestli se nemýlím. Jsem velice eh, rád, vděčen vám, že jste sem přiběhli, snad se nám podaří skončit trošku dřív, protože my dnes máme trochu delší program kvůli e, prodloužené konferenci předsedu. Takže myslím, že můžeme začít. Všichni, všechny tady máme. A já dám tedy příležitost paní Koumy, aby nám představila své nápady, co se týče kompromisních e, návrhů a potom dám slovo stínovým zpravodajům a také dám potom slovo paní Polančer, takže nejprve Lára Komi. Děkuji, pane předsedo. chtěla bych vám všem poděkovat za dosavadní spolupráci. Já jsem velmi šťastná, jakým způsobem nyní pracujeme. Věřím, že se nám podařilo dosáhnout dohody ke všem hlavním bodům, jednak co se týče definice subjektu údajů, a to jistě stojí za zmínku téma, kterému se věnuje tato zpráva, probíhalo skutečně v duchu velmi dobré vzájemné spolupráce a myslím, že skutečně plně vychází z kompetence našeho výboru. Cíl, který jsme si stanovili, je zejména ochrana spotřebitelů, ale nechceme také ztrácet ze zřetele soudržnost na jednotném vnitřním trhu. E, já zejména bych chtěla ocenit velmi nízkou míru ideologických konfliktů, které jsme měli kdy na rozdíl třeba od některých jiných témat, tady k tomuto tématu vycházíme, pracujeme ve velmi dobrém duchu. Zároveň se jedná ale o velice citlivé téma, protože se týká citlivé otázky ochrany osobních údajů, kdy také lidé často se vyhraňují spíše podle své národní příslušnosti než podle své příslušnosti politické. Já myslím, že my všichni eh, každý den narážíme na určitá opatření týkající se jednotného vnitřního trhu, že víme, jak eh, citlivé může být eh, chránit naše vlastní osobní údaje a zároveň jak důležité je podporovat jednotný vnitřní trh. Kromě tady té, tohoto mm, metodického přístupu, který jsem chtěla zmínit úvodem, protože musím říci, že mm, u mnoha jiných témat toto byly skutečně velkou překážkou, když se řešila takováto témata, jako je toto, tak eh, bych chtěla říci, že zatím ještě tady jsou některé rozdíly, kde nebylo dosaženo dohody. Co se týče dohody, které bylo dosaženo, tak nejprve bych zmínila to téma profiling. Bylo by asi vhodné, kdyby se mohla k tomu vyjádřit komise a vyjasnit, co si přála regulovat tím článkem 20, protože já se obávám, že tady došlo k nějakému zásadního nedorozumění u tohoto článku. Dovolte mi to lépe vysvětlit. Já tady nechci prosazovat nějakou pravdu, aniž bychom si byli jisti, že skutečně existuje a také nechci předjímat, že kolegové chtějí regulovat některé aspekty, které já osobně rozhodně nezdílím, ale asi by bylo vhodné vyjasnit si některé ideologické postoje a vyjasnit si některá zásadní témata, abychom dosáhli dohody jako v případě jiných témat. Tudíž já bych skutečně chtěla, aby nám se lépe vyjasnil upřesnila jejich stanovisko. Dále eh, uvedu některé konkrétní příklady, které snad lépe objasní, s čímž mám já problémy. Jestliže tím profilingem rozumíme kategorizaci, eh, která je prováděna s cílem na řízení rizik, tak já si skutečně nedokážu ani představit, k čemu bychom mohli vést to, kdybychom přistoupili k nějak tomu optautu Eh, například kdybychom, jaké dopady by to mělo na některé eh, méně vhodné klienty, které by bylo zvyšováno to rizikové ážio, jak náročné by to pro ně bylo. A uvedu jiný příklad, třeba kategorizace eh, pro takzvaný behaviorální marketing, jaké by to mělo dopady tady. Já se domnívám, že mm, přece nemůžeme někoho penalizovat za to, že má raději kabelky a boty než jídlo pro kočky. To přece je otázka osobního vkusu. Další eh, věc, která je velmi důležitá, je eh, možnost vznést námitku proti zpracování údajů. A to sice, jak to je uvedeno v článku 19 a to, co je uvedeno v článku 16. A poté ještě jeden konkrétní příklad, ale těch příkladů bych mohla uvést celou řadu. Omlouvám se, že jsem takto velice konkrétní, ale snažím se to skutečně vztáhnout na konkrétní realitu, abychom si uvědomili, jaké potíže to může vést. Jestliže nějaký internetový vyhledávač vědí, ví, že já jsem Italka a nabídne mi italská řešení, tak sice mi ušetří čas, ušetří mi práci, než abych já tam neustále v tom vyhledávači musela nastavovat své osobní kritéria, zadávat, kdo jsem, co jsem, co hledám a podobně. Ale chtěla bych si vyjasnit s vámi, se stínovými zpravodaji a také s komisí, co všechno vlastně tady se rozumí tím profilingem. A potom, ještě je tady další téma, kde skutečně doufám, že se nestřetneme na ideologické úrovni, je téma malých a středních podniků. E, navzdory všem určitým nařízením a směrnicím a doporučením které se týkají malých a středních podniků, tak vždycky bojujeme s tím, jakým správným způsobem bojovat, pomáhat těm malým a středním podnikům. Já osobně jsem se snažila, eh, aby byly snížena pravidla týkající se Prahu pro malé a střední podniky, které by mohly využívat těchto opatření. A já se domnívám, že ochrana údajů by se neměla odvíjet od počtu zaměstnanců, ale od jiných parametrů. A tady bych chtěla mm, využít nějakého dalšího času, abychom ještě našli nějaké další vhodné parametry. Já musím říci, že někdy ty parametry, které tady máme, jsou prostě často nahodilé, často obtížně proveditelné, často naprosto zbytečné. A tudíž bych byla také velice ráda, kdyby komise mohla nám to ještě osvětlit, abychom spolu mohli prodiskovat pozměňovací návrhy. Dále bych chtěla apelovat na všechny kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy a zeptat se jich. Vezměme si další praktický příklad. Vezměme si, že eh, třeba mm, co pak chceme skutečně, aby někdo, kdo má malý kiosek vedle našeho domu, měl stejné povinnosti a stejné závazky jako nějaký obrovský podnik? E, to přece není možné a to se netýká jenom italské reality. Když si vezmete to číslo 250 zaměstnanců, tak třeba pro nás to je už velký podnik, to není malý podnik. E, čili každý by měl přijmout svou vlastní odpovědnost a já skutečně nechci eliminovat odpovědnost, kterou by měly převzít malé a střední podniky nebo e, malí řemeslníci, ale musíme hledat správnou rovnováhu. Musíme mm, najít eh, nějakou, nějaký vhodný parametr, a spíše se zabývat, já nevím, počtem osob, které budou zpracovávat ty údaje, než jenom počtem zaměstnancům a podobně. Takže to je druhá důležitá věc. Další, třetí, eh, třetí bod, třetí věc a s tím jsem, eh, s tím o tom musím ještě hovořit s kolegy z výboru LIBE, je ochrana nezletilých. Samozřejmě cílem náš všech by měla být ochrana nezletilých, protože to je kategorie spotřebitelů, kteří jsou mimořádně citliví a zranitelní. Ale stále já tady mám celou řadu praktických pochyb, protože jestliže vnitrostátní legislativa říká, že v 17, let, v 17 letech se mohu oženit, vdát, mohu mít děti a podobně, tak proč najednou tyto osoby by měly mít takto zvláštní přístup, co se týče výmazu osobních údajů. To je přece ve vzájemném rozporu. Já již eh, v 17 letech a někde třeba i v 16 letech mám celou řadu velmi důležitých odpovědností a přitom jinde zase v 18 letech eh, přece nemohu, co se týče tohoto tématu, požadovat souhlas rodičů. Mám opravdu obavy, že se tady neubíráme příliš šťastným směrem, co se týče e, požadavků na informovanost a osvětu. Jestliže budeme takto přistupovat k, tomu, k té problematice nezletilosti, tak nevím, jaké to má e, následně dopady na demokratické fungování institucí. A opět chtěla bych říci, toto nejsou jenom jednotlivé národní problémy, ale to se týká celého jednotného vnitřního trhu a Evropy jako celku. To je z mé strany asi vše, co se týče těch hlavních bodů. Já si ráda velice vyslechnu názory podněty dalších kolegů a zároveň velice děkuji za dosavadní dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji paní Komi za vaši práci na kompromisních návrzích. Paní Šaldemose, děkuji, pane předsedo, a také děkuji paní Komi. Omlouvám se trošku chraptím. Proběhla ve Štrasburku dobrá výměna názorů nad kompromisními návrhy a tehdy jsem řekla, že jsme se ale vlastně mezi socialisty nedohodli nad všemi kompromisními návrhy. Některé ještě nemáme vlastně dopracované a i obecně potřebujeme vědět, jaké je vaše stanovisko, co se týče některých návrhů, které jsou pro socialisty velmi důležité. Takže již teď nemohu říci, že podpoříme všechny kompromisní návrhy. Pro nás je důležité, co se týče diskuse o souhlasu je důležité zachovat možnost výslovného souhlasu. To je kompromis 1 a 6. Tady ovšem se, je, se to jedná pouze eh, v souvislosti se zpracováváním citlivých dat a to je podle nás příliš úzké. Máme také problémy s definicí datového subjektu. Do kompromisních návrhů jste nezapracovala žádné kompromisy socialistů, takže na tom by bylo potřeba ještě pracovat. Teď jste se zmínila o otázce věku. Souhlasíme s tím, že máme určité problémy s existencí tolika definic mládeže v Evropě. I přesto si ale myslíme, že by bylo dobré zaručit ochranu dětí do věku 18 let a proto bychom byli spíše ve prospěch původního textu komise, který podle nás toto pokrývá lépe než váš návrh a kompromisy obecně. Velký problém pro nás také je diskuse o profilaci a já chápu, že možná, že vůbec je těžké to zcela pochopit, ale některé ty kompromisní návrhy vlastně chtějí eh, znemožnit spotřebitelům Eh, opt-out eh, z profilingu a pro nás toto není dost dobré, protože pak eh, rozjedeme diskusy, kdy je ten profiling nespravedlivý, diskriminační a tak dále. Podle nás je toto příliš široké a proto se domníváme, že by bylo lepše, lepší dát možnost spotřebiteli opt-outu z profilingu. Takže myslím, že by bylo potřeba o tomto ještě mluvit. A také jsme debatovali o porušování eh, soukromí dat. Tady je specifická lhůta na eh, to jednat a jde o to, jestli tu lhůtu zavést a jak dlouhou. Myslím, že by bylo dobré ještě dále na kompromisních návrzích pracovat, aby bylo možné přijmout i naše návrhy. Já jsem pochopila, že vlastně nedokážete podpořit ty naše návrhy, co se týče kolektivních dohod. A to je ale pro socialisty velmi důležité, vy to víte, a je to z toho důvodu, abychom vůbec mohli hlasovat pro celou zprávu. Takže řeknu pouze to, že ve Štrasburku proběhla velmi dobrá výměna názorů. Myslím, že se nám podaří některé ty otázky eh, vyřešit, eh, když eh, uspořádáme ústní debatu spíše než e-mailovou výměnu názorů, takže bych byla proto, abychom se sešli a abychom se pokusili se přiblížit té orientaci vzájemně, ale myslím, že bude dobré nalézt dobré kompromisy. Děkuji. Děkuji. Hlasovat se bude až 21. ledna, takže myslím, že do té doby ještě na ty debaty zbývá čas a je velice dobré, že se na těch kompromisech bude pracovat hned od počátku, to mluvím i za svou frakci. Myslím, že i další frakce budou mít určité konkrétní problémy, takže je potřeba začít pracovat, protože musíme eh, se dopracovat kompromisu, bude to mít důležitý vliv na kvalitu práce celého výboru. Děkuji. Eh, paní Lokar tady nemůže být, eh, já ji nahrazuji, protože na poslední chvíli se jí eh, do toho něco dostalo. Já vám také sdělím, co je obsaženo v notě, kterou mi zaslala. Pokud je o kompromisní návrhy, Některé z těch kompromisů eh, se k ní dostaly až dnes a z toho důvodu si zatím není úplně jistá, zda se na všechno zaměřila dostatečně podrobně, není si jistá, jaké je její stanovisko ke všem těm věcem, ale chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce, paní Komi, za to, že nalezla kompromisy, které paní Lokegaard považuje za rozumné. Například se to týká schvalovacího mechanismu, profilingu, o kterém se hovořilo dnes už několikrát. Každopádně paní Lokegaard souhlasí s kompromisními, s kompromisními návrhy o profilingu a sankcích. Pokud je o podniky, paní Lokegaard eh, je spokojená s tím, že existuje kompromis, který byl eh, vyjednán a který usiluje o to, aby se podniky zaměřily na eh, příslušná opatření během shromažďování údajů o uživatelích a také samozřejmě spotřebitelích. Také souhlasí s tím, že se paní eh, komis snaží podporovat eh, vytvoření dostatečně solidního mechanismu ochrany, který tam, kde to je možné, vždy zajistí postup anonymizace údajů. Paní Lokegaard formulovala jednu žádost, kterou bych měl nyní předat paní zpravodajce. Už to zmiňovala dříve a jde o to, že podle názoru paní Lokegaardové předcházení podvodům a předcházení finanční kriminalitě je tak důležité, že to musí být obsaženo v článku 6, nejenom pouze v eh, bodech odůvodnění. O to tedy paní Lokegartová žádá. Domnívá se, že je to velice důležitá otázka, extrémně důležitá otázka, která by měla být více zdůrazněna. Jak už říkal pan Harbour, Nemáme už příliš eh, mnoho času na to, abychom finalizovali všechny příslušné kompromisy a paní Lokegartová věří tomu, že se nakonec podaří dosáhnout pozitivního výsledku a to zvláště díky příštím zasedáním, které se budou eh, pořádat na začátku ledna. Děkuji, pane předsedo. Good, thank you very much. Uh, Mr. Ano, děkuji. Pan Engstrom, děkuji budu velice stručně, souhlasím s předřečníky, Další schůze stínových zpravodajů by pomohla. A na to se těším. To je vše ode mě. Děkuji. That's a very enigmatic contribution, if I may say so, but, um... no, tak to je jistě velice konstruktivní příspěvek, proč ne? Tak abych ještě něco řekl, prostě některé návrhy vypadají dobře, některé určitě musíme ještě projednat, možná nechápu správně ten význam, který se za nimi skrývá. Musíme o tom ještě dále hovořit. Děkuji. Děkuji. Co se mě týče, co se mojí frakce týče, tak i my souhlasíme s tím, co řekli ostatní, že ještě na tom potřebujeme dále pracovat. Důležité je, že paní Komi eh, již vypíchla ta hlavní témata a nyní je potřeba tady hledat další cesty, hledat konsensus a pracovat na tom dále také ve spolupráci s výborem Libe a také v souvislosti e, s návrhy směrnice, která se věnuje dalším souvisejícím tématům. Nicméně je potřeba, aby ty požadavky na poskytování informací byly formulovány realistickým způsobem a aby nespomalovaly celkový postup transakcí. Jedna důležitá věc, kterou tady nyní máme, je, že ty, eh, ta problematika elektronic, ochrany soukromí v virtuálním světě je implementovaná různým způsobem v různých zemích a my opravdu potřebujeme nalézt určitou konsistentnost, protože tady toto to bude nařízení, nikoli v směrnice. Čili já se domnívám, že možná by bylo vhodné zabývat se také těmi pokyny pro provádění eh, výboru dle článku 29. se to věnuje také té problematice cookies a tak dále. Je potřeba podívat se na to, jaká jsou očekávání spotřebitelů, protože já se domnívám, že spotřebitelé mají určitá očekávání týkající se ochrany údajů a tak dále, ale zároveň jejich očekávání rovněž je, aby jim to příliš nekomplikovalo život, aby se tam nepožadovaly věci, které oni nepovažují za natolik potřebné. Když se zeptáte eh, lidí, tak oni velmi často úplně ignorují, jaký význam mají ty různé informace, které se zde pohybují, takže je potřeba tam nalézt tu správnou rovnováhu. A já se domnívám, že momentálně všichni se možná shodneme na tom, že ta rovnováha, která je ve stávajícím návrhu, není načrtnuta správně. Eh, další to důležité téma, které tady zaznělo, profiling. Na tom se jistě shodneme. Musíme zajistit, aby tam byly nastaveny příslušné bezpečnostní pojistky. A také eh, je potřeba ehm, si uvědomit, jaké to má vazby na bezpečnostní pojistky, které jsou v jednotlivých vnitrostátních legislativách. Mm, aby následně docházelo k nekonsistentnosti provádění. Mm, takže určitě zatím jsou tady obavy v oblasti té účinnosti. Potom další důležitá otázka. Přiměřenost, proporcionalita. My jsme předložili celou řadu návrhů, paní Komi předložila celou řadu návrhů, co se týče Eh, oznámení o porušení ochrany osobních údajů, jakým způsobem by to mělo fungovat. Snažíme se tady převést některá ustanovení ze směrnice pro e-privacy. Já věřím, že se nám tam podařilo dosáhnout správné rovnováhy, ale nyní již by měly být zřejmé první aspekty toho provádění a zatím o tom ještě nemáme příslušnou zprávu k dispozici. Takže je potřeba to propojit tady i s, s tou směrnicí. Ale eh, opět, my, když jsme debatovali o té směrnici pro e-privacy, tak se hodně hovořilo o oznamování porušení údajů, která nemají nějaký přílý dopad, ale které by mohly eh, vést ke znepokojení spotřebitelů a došlo k celé řadě oznámení o porušení ochrany osobních údajů, které by je nespůsobily nějakou přímou újmu. Čili vzniká tady celá řada situací, které se potom musí nějak řešit. A konečně ještě jedna věc k té otázce přiměřenosti. Mm, souvisí s tím zase celé to další téma sankcí. Já myslím, že balíček paní Komy, jak je tady představen, se ubírá správným směrem, protože um, podle mého názoru se odráží celou řadu našich návrhů, protože o co tady jde? Tady jde o to, jaký dopad má to porušení bez ohledu na velikost dané organizace. Problém, který jsme tady viděli my, je ten, že i malá firma by mohla uh, se zlým úmyslem zmanipulovat velké množství údajů a získat nějakou komerční výhodu tím, že e, využije data právě takovým nekalým způsobem. Čili to jsou situace, které musíme velmi pečlivě ošetřit, protože tím by mohla vzniknout veliká újma spotřebitelům a oni zase takováto, takovýto subjekt by z toho hodně získal. Na druhou stranu může dojít k tomu, že relativně velká firma omylem e, opomine informovanost, informování určit, určitých údajích, tak samozřejmě zase je potřeba zohlednit tu přiměřenost, eh, k čemu dojde v takovém případě. Čili mm, přizpůsobit sankce podle eh, obratu společnosti, to možná není úplně to správné řešení. Je potřeba tady opravdu se velice pečlivě nad tímto zamyslet. Eh, jaká by měla být přiměřenost navrhovaných sankcí, jaké by měly být skutečné dopady, dopady účinek, o co nám by mělo být, je, aby byly řádně zpravovány, zpracovávány údaje a já vím, že tady už byla i celá řada eh, návrhů pro správce údajů, jak nakládat s těmi údaji a to všechno je potřeba jistě tady brát potaz. Čili obecně domnívám se, že došlo už určit, bylo dosaženo určitého pokroku, ale přesto ještě pořád je potřeba na tom dále pracovat do toho 24. ledna, aby bylo dosaženo dalších, eh, dalších kroků, aby bylo dosaženo dohody mezi jednotlivými politickými frakcemi, protože to je jediná možnost, jak eh, výbor Libe zohlední to, co říká náš výbor. Ptá se, hlásí se ještě někdo další? Paní Bulanše, dávám tady prostor a poté vrátím opět slovo paní zpravodajce. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla za komisi poděkovat, protože se postupuje velice rychle. Máme před sebou na stole už návrh kompromisního textu. Chci také dodat, že jsme vám k dispozici. Jsme k dispozici v případě, že budete potřebovat nějaké technické vyjasnění Eh, při přípravě tohoto dokumentu. Já bych se chtěla vrátit k několika bodům a zároveň se pokusím nehovořit příliš dlouho. Nejprve obecně. Pro komisi je velice důležité zachovat stejnou uh, úroveň ochrany, jaká, jakou zaručuje platná směrnice 9546. Musíme tedy, jak říkám, ponechat stejnou uh, úroveň ochrany, jakou zaručuje platná směrnice a z toho důvodu uh, jsme proti tomu, co by šlo eh, pod úroveň existující ochrany. To byla jedna věc. Druhá věc, vyslechla jsem si eh, celou řadu poznámek k otázce výslovného souhlasu. Slyším eh, rušivé zvuky, nevím, zda vás to ruší, když posloucháte. I don't have a mobile here. Yeah. I think the advice is to unplug your own okay. okay, la notion du cons- Takže hovořila jsem o konceptu výslovného souhlasu. Jak už jsme říkali v minulosti, koncept eh, souhlasu je za legitimní zásada, která umožňuje zpracování údajů a komise díky tomuto eh, návrhu chtěla vyjasnit to, že v případě, že je nutné pro zpracování, údaje, eh, pro zpracování údajů vydat souhlas, musí se jednat o platný souhlas. Désolé, ça devrait être mieux maintenant. Oui. Omlouvám se, nyní už by to mělo fungovat. Dobře, je tomu tak, už neslyším to, ten rušivý zvuk. Hovořila jsem tedy o e, platném souhlasu a z toho důvodu jsme do textu zapracovali koncept e, toho výslovného souhlasu. Pokud e, to budete chtít upřesnit e, v bodech odůvodnění, souhlasíme s tím, může tam být takový komentář, Eh, respektive můžeme tam vyjasnit to, že takovéto, eh, takovýto souhlas nenaruší zpracování údajů. A může také pokrýt různé činnosti, které mají stejný cíl. V bodech odůvodnění tedy může jasně znít, že eh, toto, tento souhlas například může být vyjádřen vyjádřeno prostřednictvím internetu, zaškrtnutím eh, kolonky nebo nějakým jiným způsobem, ze kterého jasně poplyne, že eh, daná osoba souhlasí se zpracováním údajů. Další poznámky se potom týkaly toho, na jakém základě se budou zpracovávat údaje, jak budeme předcházet podvodům a řídit rizika. Důležité je, abychom vždy měli legitimní cíle, tak jak je to podle platné směrnice, Toto uvádí články, které umožní zpracovávat údaje na základě e, legitimních cílů a také musíme samozřejmě mít na paměti zájem osob, kterých se to týká. Já bych chtěla obecně zdůraznit, že pokud je o komisi, snižování administrativní zátěže je velice důležitá otázka a jsme samozřejmě k dispozici, chceme spolupracovat se zákonodárcem tak, abychom dosáhli tohoto cíle a zároveň e, ponechali platnou úroveň ochrany. Pokud je o administrativní zátěž, chtěla bych také zdůraznit v souvislosti s těmi uh, zmírňujícími faktory, že návrh obsahuje slovo in particular, to znamená, že se mohou zohlednit také další aspekty, další věci než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto seznamu. A nakonec, pokud je o částky, jedná se o maximální částky. Znamená to také, že mohou být zohledněny různé aspekty a každý orgán na ochranu údajů zohlední různá kritéria a na základě toho rozhodné, přičemž přihlédne k jednotlivým specifikům. Kromě toho bych ještě měla velice stručnou poznámku ke kompromisním návrhům. My jsme si je přečetli až dnes odpoledne. Například se tam píše o úloze, která bude, kterou bude mít eh, Evropský orgán na ochranu údajů. Chtěl bych pouze vyjasnit, že v rámci návrhu komise tato rada měla eh, pravomoce poradní. Rozhodující kompetence budou mít jednotlivé vnitrostátní orgány a ta Evropská rada bude pouze poradní. Jde o to, že rada nebude mít jako taková právní odpovědnost a také nebude existovat možnost eh, nápravy. Když eh, rada vydá nějaké stanovisko, ten, kdo stanovisko vydal, za něj bude odpovědný. A abych odpověděla na konkrétnější otázky eh, k profilování. Na rozdíl od eh, současného režimu, současný režim eh, je režim jiný. Nyní vytváříme jiné řešení, které bude založeno na zákazech, přičemž budou vydána určitá povolení. To znamená, že není absolutně nemožné zpracovávat údaje, nicméně e, je to režim založený na těch výslovných souhlasech. Co e, s tím ještě dále souvisí? Chtěla bych nejprve připomenout, že režim profilování vlastně je pokračujícím režimem e, toho, který zavádí platná směrnice. To, co tedy v současné době platí, není podle nového režimu zakázáno. O čem přesně hovoříme? Hovoříme o opatřeních, které budou mít právní dopady, anebo o opatřeních, které výrazným způsobem e, ovlivňují jedince. To znamená, nejedná se o úplně všechny činnosti profilování. Jsou to pouze tyto konkrétní činnosti. Je tedy důležité, aby měly buď právní dopady, anebo výrazně ovlivňovaly daného jedince. Další aspekty uvedené v našem návrhu. Je důležité to, že tato opatření musí, musí být výlučně založena na elektronickém zpracování dat. Pokud eh, tedy kromě toho, že nějakou činnost zpracovává počítačí, zpracovává také člověk, znamená to, že už nespadáme výlučně do elektronického automatického zpracování dat. Musí se tedy jednat, jak říkám, eh, výlučně o činnosti zpracovávané počítačem. Musí se to týkat eh, nějaké osoby. Například se může jednat o ekonomickou situaci dané osoby, osobní preference, zdraví, výkon na pracovišti, jeho důvěryhodnost nebo chování. Kdy eh, je profilování povoleno? Profilování je povoleno v případě, že, rovnováhy, eh, že, že je dostatečně zohledněna rovnováha mezi tím profilováním a danou osobou. Povoluje se to například ve smluvním kontextu, ať už se jedná o předsmluvní eh, vyjednání, také na žádost jedince a v případě eh, záruk, to znamená v případě, že, to bude že údaj bude zpracovávat člověk. K tomu bych ještě chtěla dodat, že Například smluvní smlouva se většinou zpracová, smluv, smlouva o pojištění se většinou zpracovává na žádost jedince, takže to tam bude spadat. A nebo marketing, to je další příklad, který se zmiňoval. Marketing za běžných okolností nemá e, právní dopady, ani výrazným způsobem neovlivňuje jedince a z toho důvodu tradiční marketing by neměl být e, tímto ustanovením ovlivněn. Dále bych chtěla dodat, že profilování se povoluje na základě evropského nebo vnitrostátního práva v případě, že jsou zajištěny určité záruky a ustanovení o profilování jsou také eh, posílena článkem 21. Článek 21 eh, je horizontální a odkazuje eh, na to, že členské státy mají možnost se odchýlit od tohoto ustanovení, a to zvláště eh, z důvodu veřejného zájmu, včetně finančních nebo ekonomických zájmů Evropské unie a členských států, včetně měnových, rozpočtových nebo fiskálních důvodů, také z důvodu eh, ochrany stability trhu. Další možnost jak eh, další možnost, eh, která povoluje eh, profilování, je tedy zajištění dostatečných záruk. Zpracování osobou. Takže smluvní kontext, to je jedna, mo, jedna možnost. A máme specifická ustanovení, která říkají, že nemůže probíhat automatické profilování, tedy za předpokladu, že to bude mít samozřejmě ty právní dopady nebo výrazným způsobem to ovlivní jedince. A to, v souvisl- to výlučně v souvislosti s citlivými údaji, například pokud se jedná o rasu nebo etnickou příslušnost. Mimo jiné v textu máme ještě určitá ustanovení, konkrétně to, že podle článku 20 by se měly o sobě e, poskytovat informace o významu a dopadech profilování a v dalším článku je potom ještě také odkaz na to, že se dané osobě musí poskytnout určité informace. Dále se chci vrátit k otázce, které, k dalším otázkám, které zazněly. Jsou to otázky Prahu a malých a středních podniků Prahy, které navrhujeme, tedy ten práh 250 osob. To je práh, který existují e, i v jiných textech. Je to podle evropského práva e, limit, který odpovídá malým a středním podnikům což této souvislosti dává smysl. Proč zde navrhujeme nějaký práh? Je to z toho důvodu, že chceme zjednodušit život malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou eh, vyňaty z určitých administrativních povinností. Chceme pro ně snížit zátěž a my se tady chceme opravdu soustředit pouze na zpracování údajů e, o osobách, citlivých údajů. Jde nám tedy o snížení administrativní zátěže, o zajištění právní jistoty a také chceme vytvořit kritérium, které bude známé a aplikovatelné horizontálním způsobem v různých politikách EU. Pokud je o otázku nezletilých, připojujeme se k tomu, co říkali eh, řečníci v této souvislosti. My jsme si zvolili takové kritérium, které, bude, které je založeno na umluvě eh, Spojených národů a eh, říkám, že to je společné Společně platí to pro všechny členské státy. Nechci zbytečně prodlužovat tuto diskuzi, pouze znovu opakuji, že jsme k dispozici, pokud eh, máte nějaké otázky, tam ještě celá řada dalších aspektů, ke kterým jsem neměla možnost se vyjádřit. Děkuji. Děkuji za velice užitečné a souborné vyjádření, které nám velice pomůže při formulování a sumarizování veškerých aspektů, které, se, které jste zmínila. Velice nám to pomohlo, je to důležitá a složitá otázka a velmi nás zajímá. Paní Komi, eh, dal bych vám slovo na schrnutí. Mm. Ano, velice stručně. Co se týče setkání, tak já mám také stejný názor. My jsme se ve Štrasburku dokonce pokoušeli něco zorganizovat ve středu, ale bohužel nakonec to nebylo možné z důvodu toho, že někteří poslanci, někteří zaměstnanci neměli uh, možnost. Já se domnívám, že v takovýchto případech je to skutečně to nejlepší, protože když se snažíme hledat dohodu k takto citlivým, k takto delikátním otázkám, tak je to možné jedině, když se osobně sejdeme. Uh, takže jestliže eh, souhlasíte, já bych určitě navrhovala, abychom hned v prvním týdnu v lednu, až se znovu zde sejdeme, abychom se domluvili a snažili se hledat dohodu k některým z těch aspektů. Mm, samozřejmě my jsme se mezi tím tady rozhodli, že budeme ty kompromisy posílat eh, online, abychom měli alespoň nějaký obecný rámec. Jestliže se nám podaří v těchto posledních dnech dostat ještě nějaké další věci, další body, tak, eh, abychom měli další podněty pro eh, začátek ledna. Bude to určitě vhodné ještě předtím, než vyprší lhůta pro předkládání my, pochopitelně, ale očekáváme, že to hlasování bude tedy 24. ledna a jestli se nemýlím, tak 23. v rámci LIBE by měli předkládat ten návrh. Takže my určitě máme určitý předstih oproti LIBE, ale zároveň je to do jisté míry také nevýhoda, protože tady nemůžeme sledovat určitou společnou linii podle toho, jak se k tomu postaví v rámci LIBE to je z mé strany, co se týče vyjádření, asi vše. Já jsem si tady samozřejmě mezi tím dělala, dělala poznámky a dále ještě zohledním to, co jste tady řekli a mezi tím všem přeju krásné Vánoce. Uh, think... Děkuji. Myslím, že by bylo dobré se v lednu sejít a pokusit se do, dosáhnout dohody ještě před hlasováním, abychom všichni s kolegy měli příležitost dotáhnout to téma ještě před debatou v Libe. Děkuji, eh, paní Belanger. Tím jsme dnes večer hotovi. Dámy a pánové, my se zítra sejdeme v 9 ráno. Máme před sebou intenzivní den hlasování. Nezapomeňte na hlasovací karty. A chci ještě připomenout, že jsme zorganizovali příležitost, aby se celý náš výbor vyfotografoval. Bude to vánoční dárek pro všechny z nás. Eh, v 9 hodin tedy přijde fotograf, prosím přijďte přesně a potom se pustíme hned eh, do potvrzování, trial, do eh, debaty o trialogu, o alternativním řešení sporů. Děkuji vám a ještě jednou přeji kolegovi šťastné narozeniny. Doufám, že si dnes večer užije oslavu a těším se na vás na všechny zítra.